Colleagues, please take seat. Kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli začít s naším ekonomickým dialogem přivítat ministerstvo financí Portugalska, která paní Alburquerque, která přišla na hospodářský dialog s naším výborem Econ, zastupuje Portugalsko, jak víte, v červnu 2014 tedy formálně již ukončilo ten program ekonomických adaptací a od července 2014 Portugalsko je plně integrováno, tudíž do Evrop, cyklu evropského semestru, včetně fiská, rámce fiskálního a makroekonomického dohledu. A mm, právě i dnes dopoledne pan komisař Moskovici předložil stanovisko k návrhu rozpočtu členských států a Portugalsko je jednou ze sedmi zemí, které komise považuje za rizikové v tom smyslu, že nebudou plnit kritéria. Tudíž je velice užitečné a důležité, abychom dnes diskutovali o situaci v Portugalsku s paní ministriní Albu Querque. A takže máte slovo, abyste mohla prezentovat situaci. Děkuji. Prezident. Děkuji, pane předsedo pane předsedo, dámy a pánové poslanci, děkuji za toto první setkání, tuto příležitost setkat se s vaším výborem, což eh, se koná pár měsíců poté, co byl uzavřen ten program, který se týkal Portugalska a my jsme tedy splnili hlavní cíle od roku 2014, ale chci říci, co ještě nás čeká za vyřešení problémů. Zde od roku 2017 tady jsme se dostali do toho programu a e, od poloviny roku 2010 e, jsme začali tedy pracovat na tom, e, na problémech spojených s tím, že jsme nerespektovali kritéria a došlo, docházelo k velké kumulaci dluhu a v podstatě i e, zadluženost se zvyšovala, nejenom tedy domácnosti, ale celé země a my jsme tedy věděli, že je třeba tedy e, mít ekonomiku, která bude více konkurenceschopná a to všechno způsobilo dlouhé období stagnace, a e, naše ekonomika byla tedy velice zranitelná vůči e, e, světové ekonomice, která byla v krizi od roku 2011, poté co došlo k, krach, k selhání na trzích, tak jsme museli pracovat na eh, našem programu adaptací. Byly to tři pilíře, na kterých jsme pracovali. Za prvé rozpočtová konsolidace, veře, konsolidace veřejných financí, potom i zlepšení míry zadluženosti, strukturální transformace s cílem propagovat ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Dnes tedy po ukončení tohoto programu eh, adaptace, tak bilance je pozitivní a již se nám podařilo snížit deficit na polovinu a do, v roce 2010 jsme tedy, eh, v roce 2013 jsme se dostali na 4,9% HDP, což znamená, že vlastně o, eh, jsme byli schopni tedy i zvrátit tedy tu křivku, i jsme prováděli strukturální adaptace změny a pokrok pokračoval v roce 2014 a ruku v ruce s tím jsme zahájili eh, rozpočtovou reformu, zavedli jsme disciplinu a i jsme eh, zavedli větší transparentnost veřejných účtů. I důležité bylo přizpůsobit se okolnímu světu, mm, protože my jsme měli neustálý schodek vůči eh, zahraničí a mm, pokud jde o finance, tak Portugalsko eh, nyní tedy i eh, zlepšovalo své výsledky na finančních trzích. My jsme pokračovali v emisích dluhopisů, i těch dlouhodobých nyní. Eh, u krátkodobých nikdy nedošlo k přerušení emisí. V bankovnictví posilovali jsme kapitál a likviditu bank a finančních institucí. Eh, eh, a mm, ty banky tedy v roce 2013 a 2012 byly kapitalizovány značně, což znamenalo, že byly odolnější vůči ztrátám. A i jsme tím omezili systémové bankovní riziko. Pokud je o strukturální záležitosti, my jsme pokračovali v celé řadě eko- reform, aby naše ekonomika byla flexibilnější, otevřenější, abychom se eh, dlouhodobě eh, přiblížili okolnímu světu. Na konci tohoto programu bylo třeba eh, provést bilanci, my jsme zanalizovali viditelné výsledky a zaměřili jsme se na zóny, kde je třeba ještě vyvinout úsilí. Je to tedy zatím takové takové přechodné období, zatím tedy eh, není vše tedy eh, garantováno. My jsme, eh, hovoří se o dalších 400 opatření, které se zavedou v příštích třetí, tří letech a budou se provádět i nové reformy, jako například v energetice, potom nové reformy, třeba nový, sou, nové soudnictví, potom takzvané zelené daně, zelené zdanění, hm, i, eh, reviz, eh, i privatizace společnosti TAP a další eh, příklady bych ještě mohla citovat. Zde hm, šlo o to, abychom i postupně zlepšovali podmínky, i na, podmínky na trhu práce. A po, HDP hm, začalo stoupat v roce 2013 a začalo se oživovat. Podle našeho statistického úřadu ve druhém čtvrtletí tohoto roku se zlepšilo a došlo k, ke zrychlení ekonomiky ve srovnání s začátkem roku a míra ze zaměstnanosti neustále klesá a 4,4 e, v roce 2013 to bylo 10,7 a e, v tomto roce došlo k velkému poklesu a mm, e, mm, snížil se tedy počet osob, které jsou nezaměstnané. A i tento program nám umožnil, že jsme korigovali eh, kumulované dluhy a získali jsme důvěru na trzích. Nicméně je tady třeba uznat ještě, že existují problémy, které třeba řešit stejně odhodlaně jako ty minulé. I když ty výsledky jsou dobré, tak hm, v roce 2011 když se projevily efekty strukturálních změn, ale ještě je třeba v nich pokračovat, protože to jsou problémy, které se kumulovaly 10 let, takže to se nevyřeší za 3 roky. Závěrem, když se podíváme na analýzu Evropské komise v rámci tedy mechanismu včasného varování, takže ty tady to překročení těch limitů, potom jaká je pozice likvidity, míra zadluženosti, soukromé, soukromé i veřejné, veřejných financí, takže zde mm, mm, Eh, i přes veškeré korekce finančních toků a ke, i vzhledem k tomu, že jsme snížili rozpočtový schodek, tak pořád ještě je zde problém. Musíme eh, tedy snižovat zadluženost a vytvořit eh, základy pro udržitelný rozvoj ekonomiky. Jak jsem řekla, tak v roce v roce 2011 jsme se rozhodli, že přeorientujeme naše zdroje do transnacionálních sektorů a díky tomu se nám podařilo snížit míru nezaměstnanosti. A potom existují další problémy, které se nejeví eh, prvoplánově jako problémy, třeba i e, různé nerovnováhy, které ve společnosti existují. Potom e, vzhledem k dimenzi, naš, k rozměrům problémů v ekonomice, tak pořád ještě je třeba pokračovat v tomto programu, ale ty výsledky již se etablovaly a vidíme signály oživení. Ta e, rovnováha je pořád ještě ale citlivá a delikátní a mm, i to se, navrhlo, to se reflektovalo v návrhu rozpočtu na rok 2015. Je to první rozpočet po ukončení toho programu a mm, e, s přípravou jsme začali řádně včas a e, my jsme tedy i v Dubnu již přijali takový e, program rozpočtový na léta 2014 až 2018. My jsme tam definovali ten kurz i střednědobý kurz abychom tedy splnili ten cíl deficitu 2,7 v roce 2015. V souladu s tím programem, eh, tak eh, my tedy postupně snižujeme eh, rozpočtový schodek. Máme zde ale problémy, které i jsou způsobeny kvůli kvůli eh, normě e SEC 2010, eh, to je otázka tedy účetních norem a mm, zatím tedy eh, v roce 2015 se nám nepodaří asi dosáhnout na to číslo 2,5 deficitu, jak jsme se dohodli s mezinárodními partnery, a bude to 2,7 A mm, do roku a což asi nestačí k tomu, abychom tedy splnili ten e, kýžený cíl, protože jsme si původně stanovili 2,5 A pokud jde o veřejné výdaje, výdaje z rozpočtu, e, my jsme byli pod velkým tlakem a nebylo možné nalézt politický konsensus a mm, nebylo možné tedy přijmout skutečně drastická opatření pro snižování výdajů. I jsme, i portugalská vláda tedy se zavázala, že v roce 2015 bude garantovat, že eh, Portugalsko již tedy eh, eh, se dostane z té situace nadměrného schodku, nebude tedy již předmětem řízení pro nadměrný schodek i vláda bude neustále sledovat ekonomický vývoj, plnění rozpočtu, Mm, a tak, aby případně vláda mohla eh, adaptovat, měnit svoji strategii podle vývoje. Reformy, které jsme přijali v rámci programu, umožnily, abychom vytvořili základy pro eh, udržitelnou ekonomiku, která bude generovat pracovní místa a v tomto kurzu budeme pokračovat. A hm, samozřejmě pořád ještě před námi stojí hodně problémů a je třeba vystupovat více odhodlaně Eh, to je velice riskantní samozřejmě, ale eh, naše vláda má v tom důvěru. Děkuji. A nyní začneme s řečníky, s otázkami, odpovědmi a jako první řečník je Georgios Kristos za EPP. Eh, děkuji, pane předsedo. děkuji, paní ministrině. Já si myslím, že Portugalsko je na tom eh, víceméně dobře, poněvadž vy jste do toho programu vstoupil až po Řecku a už jste z něho venku. Eh, proto mám dvě otázky. Za prvé, jak to vypadá s trhy? Eh, jak se daří veřejnému sektoru Portugalska na peněžním trhu? Eh, dostáváte ještě eh, peníze z toho programu, anebo už máte dostatečné, eh, dostatečnou důvěru trhu, takže si můžete dovolit nabírat nové úvěry a takto umořovat, umořovat dluhy, nebo alespoň tedy obsluhovat tento dluh. A pak ještě mám další věc, tady prosím vás o radu. My tady eh, máme určité, eh, určitá rozhodnutí řeckých soudů, že eh, není možné redukovat důchody nebo příjmy některých příjmových skupin, některých povolání, například profesor na vysoké škole a tak dále. A to znamená, že my tady jsme museli eh, vstoupit nebo eh, sáhnout píše eh, k některým nepopulárním opatřením, jako je třeba zvýšení DPH mm, na obytovací služby a podobně. Čili jak je, to, jak je to vlastně s tím eventuálním splácením prostředků, které jste získali v rámci toho programu? Děkuji. No, eh, tak eh, na konci programu, jak to vlastně vypadá. Tady je několik možností a každá má také svá rizika. Nicméně myslím si, že za poslední tři roky jsme letos dokázali a to, s tím se také můžeme prokázat před trhy. Eh, protože my máme nejenom program, ale také interně eh, se velice angažujeme, abychom vyřešili své eh, strukturální problémy. Čili chceme se dostat do situace, kdy hospodářství bude opět vzkvétat a budeme schopni splácet dluhy. To znamená, očekáváme lepší časy, co se týče stavu veřejných služeb. My jsme prostě měli příliš mnoho problémů najednou a na začátku jsme to nezvládali. Ale mm, taky jsme neměli žádný podpůrný mechanismus. Teď ovšem máme zřízenou eh, rezervu likvidity, takže se nám podařilo přemostit tu relativně dlouhou dobu potíží. Co se týče té druhé otázky splácení. V Portugalsku jsme museli přijmout určitá opatření ze strany vlády a e, tato opatření se e, podařilo realizovat. A zároveň jsme se snažili ty Eh, závazky, že ty náklady eh, tak nějak rovnoměrně rozdělit. Je to zátěž samozřejmě. Eh, nefungovalo to úplně stoprocentně, ale my jsme měli rozdělení například třetina ku dvěma třetinám, potom 50-50 a samozřejmě byly různé eh, bariéry a omezení. Portugalská vláda eh, musí respektovat rozhodnutí ústavního soudu. A v rámci nástrojů, které máme k dispozici, je třeba zajistit, aby se všechno nahodilo na tu správnou kolej. Eh, musíme přijímat opatření tak, aby ta cesta, kterou jsme se vydali, byla dlouhodobě eh, funkční. Eh, my jsme na začátku to dělali trošku jinak, mysleli jsme si, že to bude lepší, ale hod nás trošku zbrzdil ústavní soud. Dobrý den, vítám vás eh, v našem výboru, paní ministrině. My eh, si uvědomujeme, že se eh, k situaci v Portugalsku stavíme každá jinak. Vy nyní zodpovídáte za státní finance, na druhé straně tady máme stanovisko trojky Čili asi se trošku lišíme v pohledu na věc. Ten původní cíl, což je snížení zadluženosti, obnova hospodářství, no tak to bylo samozřejmě správný cíl. A teď zde máme text Evropské komise, kde se píše, že soukromé dluhy jsou opravdu na vrcholu tak eh, velké ještě nebyly a také e, veřejný dluh je také příliš vysoký, 120 HDP, to patří k tomu nejvyššímu v Evropě. Dále máme hospodářská data velmi eh, negativní, v exportu se taky příliš nedaří, 700 tisíc nezaměstnaných, vysoká nezaměstnanost mládeže a mnozí se dostávají do chudoby. Čili asi je čas na to, aby se eh, záležitosti důkladně přeskoumaly a bylo by dobré tedy eh, zkusit uvědomit, co je špatně. My tady máme především otázku deficitu. Evropská komise zde poukazuje na to, že situace není udržitelná, poněvadž e, deficit je nad 3% HDP, ale portugalská vláda říká, že je na správné cestě. No, otázka je, proč se tedy nedaří nebo proč se dosud nepodařilo eh, dosáhnout cíle. Eh, trojka, pokud vím, navrhovala trošku jiná opatření, a to tak, aby došlo ke zlepšení také na příjmové stránce rozpočtu. Nicméně Evropská komise říká, že je třeba přijmout konzolidační opatření ve strukturální oblasti. A já se ptám tedy, jak chcete plnit tato doporučení komise. Děkuji vám. Eh, děkuji, že eh, tady mohu promluvit. E, trojka, no, e, angažmá trojky, to je aktuální věc v naší zemi. My samozřejmě e, dobře víme, že je třeba přijmout korekční opatření, poněvadž ty nerodováhy jsou pořád ještě velké a nemůžeme čekat pořád na to, až to vyřeší někdo zvenku. Musíme to řešit interně. Čili v tomto smyslu je třeba rozumět tomu, co říkám ale to byla poznámka na okraj. Tak, eh, jde o eh, zmenšení státního dluhu, dluhu jako takového, eh, ozdravení rozpočtu. No, víte, také vaše země má problémy, ale tam šlo hlavně o soukromé zadlužení. A v Portugalsku jsme měli tedy nejenom vysokou zadluženost privátní sféře, ale také eh, státu. Eh, my jsme se velice snažili, abychom dostali eh, si pod kontrolu ten problém stocks. A to je na práce na dlouhou dobu, to se nevyřeší přes noc a jestliže se tady problémy kumulovaly po desetiletí, tak to potom samozřejmě nepůjde Eh, nějak zvlášť rychle. Eh, Zadužení státu, ano, my víme, že je pořád příliš vysoké. Co se týče vývozu, eh, tady my jsme ztratili určité, určitý podíl, určité trhy Nicméně e, náš e, tržní podíl v exportu opět už roste a podařilo se nám diversifikovat, takže jsme méně závislí na evropském trhu. E, naše pozice už není tak křehká, ale samozřejmě pořád to ještě není ono. Dále víme, že máme velké rozpory o tom, jak by měl vypadat deficit na příští rok. Portugalská vláda si vypracovala určité prognózy a my se tady opíráme o ta nejnovější data a máme zde prognózy na rok 2014 a e, podle toho, jak to zatím vypadá, se domníváme, že je třeba přijmout ještě další opatření. Nicméně je pravda, že komise dospěla k jiným číslům než my. No, musíme to pečlivě sledovat a v případě potřeby korigovat. Aby byl deficit v roce 15 ještě nižší. No a ten proces přizpůsobení, který jste, který jsme, jste prošli, zlepšilo to něco nebo ne? No ano, eh, aha, to byla eh, poslední otázka. Eh, já se snažím mít tady pořadě, jak ty otázky byly kladeny. No, eh, určité úpravy toho programu, přizpůsobení toho programu byly nutné. Eh, těch kroků se účastnili různé instituce a také obyvatelstvo si od toho, co si slibovalo, ale mm, to, co chtějí občané, není vždycky přesně stejné s tím, co si představuje vláda. No ano, eh, reagovali jsme na situaci, možná bylo možné něco udělat lépe, ale nějak jsme to udělali. Eh, paní eh, ministrině, já vám děkuji za vaši vaše odpovědi. A je škoda, že jsem přišel pozdě, no, omlouvám se. Měl bych ovšem takovou daleko užší otázku. A sice Portugalsko eh, se eh, dostalo do zpráv kvůli eh, programu Zlatých víz. A z těchto zpráv se zdá, že existují ještě podobné, mm, podobné takové investiční programy v jiných českých zemích. Každopádně eh, v Lotyšsku jsme měli něco podobného a eh, to, eh, tady šlo samozřejmě o prodej pozemků v šenkenské oblasti, ale samozřejmě tady je to problém. Nám to tady dělá problém v tom, že to může Eh, narušovat trh bydlení, trh eh, budov. Eh, možná v tom tisku je to ještě citelnější. Vy, pokud jste vy jste ministrní financí a mě by zajímalo, jak vidíte tato zlatá víza, tyto programy, Eh, je to dobré, je to špatné. Může, mohou tyto programy eh, přispět k udržitelnosti ekonomiky, eh, není to nebezpečím pro bezpečnost. A myslíte si, že by něco takového mělo být pouze krátkodobí tou záležitostí, anebo něco trvalejšího po pominutí krize? A Dále, eh, nakolik eh, takovýto systém zlatých víz eh, narušuje vlastně strukturálně hospodářství u vás a jinde? Ehm, Děkuji, pane poslanče. Program zlatých víz se dostal do aktuálních zpráv z nesprávných důvodů. A pokud je o samotný program, existují podobné programy v členských státech, existují programy, které jdou ještě dál, které vlastně poskytnou občanství a nejenom povolení k pobytu. A naše zkušenosti s tímto programem je, že to umožnilo oživit eh, trh s nemovitostmi který byl v hluboké krizi. A ten, možná to bylo tím, že byl program dobrý, možná tím, že trh je malý, nevím, ale my jsme mohli oživit tento trh, je to ekonomická aktivita a nedošlo ke škodám, které by souvisely s tímto pohybem osob. A také to vyvolalo investice v dalších oblastech a příliv likvidity do bankovního systému. Kontrolní mechanismy pro zjištění zdrojů těchto, tohoto kapitálu jsou velmi přísné. Spolupracujeme s finančními ústavy a existují i vazby mezi policejními služkami jednotlivých států, takže jsme velmi opatrní, pokud jde o původ tohoto kapitálu. Samozřejmě neumožníme eh, praní špinavých peněz nebo příchod osob, které mají jiné záměry než eh, počestné. A došlo tedy k tomu, že se podařilo přilákat zdroje a kapitál pro náš bankovní sektor. Vzhledem k velikosti naší země nedošlo k eh, narušení situace na trhu, což by bylo znepokojivé. Takže na obzoru nechceme ukončovat tento program a ten program je průběžně hodnocen, co se týče kontrolních mechanismů, abychom zjistili, zda jsou účinné a také zda ten program vyvolává eh, nežádoucí narušení. A případně je možné ten program upravit. V současnosti nemáme v úmyslu něco takové udělat a nechceme ho ani ukončovat. Děkuji. Marisa Matias Gue. Děkuji, paní ministrině. Vláda říká, že program přizpůsobení je úspěšný. To asi není možné takto seriózně hodnotit na základě hodnocení trojky a seriózní posouzení by mělo znamenat posouzení záměru a průběhu. Pokud je o HDP, jsme na úrovni roku 2010. Nezaměstnanost se snížila, ale představuje 14,5%. Deficit byl 13%, nyní 4,9% a dluh, to je nejdůležitější proměna, 115 a nyní 128, takže program přizpůsobení selhal, ať se na ně díváme z kterékoliv strany. A otázka, kterou kladu, je následující. Program přizpůsobení měl vyřešit problémy Portugalska a neměl být ve znamení fanatické ideologie. My jsme slyšeli vystoupení pana Moskovisiho dopoledne a řekl nám, že Portugalsko nedodržuje pravidla a bude podrobeno velmi přísnému dohledu. Vaše vláda zničila zemi a řekla, že je třeba řešit problémy a že třeba jít cestou léků předepsaných trojkou. A problémy země se zhoršily. Dnes eh, byla komise informována, že nakonec nejlepším, nejlepší žák je potrestán. Co s tím? A třetí otázka, paní ministrině. Existují spory mezi komisí a vládou o deficitu. Vláda nesplnila žádné cíle související s deficitem. A nyní máme další problém. A tady bych chtěla vědět, zda za prvé, já jsem sledovala mechanismus vyřešení krizových situací v bankách a vše by mělo být eh, uděláno tak, aby daňoví poplatníci platili až na posledním místě. Proč se to tak nestalo u banky a proč vláda neochránila eh, daňové poplatníky a nemus, nesmíte eh, říkat, že, by, že to centrální banka portugalská rozhodla, protože je to politické rozhodnutí a ne rozhodnutí centrální banky. Dojde ke ztrátám a ztráty ponese banka pro vklady. Vaše odpovědnost existuje, o to víme všichni. Děkuji, paní poslankyně. Byla poměrně stručná otázka, byla dlouhá a mám málo času na odpověď. Chci zdůraznit, že oproti předpovědím předpovědi pro, je otázka, zda jste to srovnávala s dalšími evropskými zeměmi. A chyby se nestaly pouze v Portugalsku, ale všude došlo k rozdílům oproti očekáváním a přáním. A tady bychom mohli mluvit o tom, zda jsme měli na vybranou, zda byla jiná možnost, zda by jiné řešení bylo lepší pro zemi. Závěr vlády je, že ne. Proces byl obtížný, ale výsledky jsou zde. Samozřejmě eh, ty cíle, které jsme měli, se nesplnily, ale jsme v jasně lepší, trvalejší situaci s pozorodným pokrokem ve všech oblastech programu a to vůbec nesouvisí s fanatismem. To je věc přesvědčení. Přesvědčení, že strukturální nerovnováha, která se nashromážila, byla obrovská, bylo třeba to změnit a kdybychom pokračovali na stejné cestě, země by byla v tragické situaci. Sociálně, ekonomicky by to bylo velmi vážné. Pokud jde o rozpory s komisí, zde hrozí nedodržení. Já eh, hovořím o určitých eh, předpovědích. Naše předpovědi by ne, se neměly měnit my si myslíme, že dojde k postupnému zblížení předpovědí, pokud je o naši situaci. A závěrem otázka banky Spiritu Santu. Zákon rozhodu, bank, portugalská centrální banka rozhoduje v této věci. Já jsem sledovala výměnu názorů, pokud jde o bankovní unii a v současnosti dochází k minimálnímu sdílení břemene a až od roku 2016 bude burden sharing eh, podle odpovědnosti a daňoví poplatníci jsou ochráněni. Je zde odpovědnost eh, bankovního sektoru. A kdy samozřejmě celá řada eh, věcí může být řešena cestou centrální pokladny vkladu. Omlouvám se, říká pan předseda. Čtvrtá skupina Nils Torvalds. Ano, vždy dodržujeme pravidlo, že dámy mají přednost. Vítejte na našem milém setkání, paní ministrně. Už jsme se setkali během eh, návštěvy na ministerstvu během, při procesu trojky. A my jsme dnes mm, hovořili o dokumentech o makroekonomické nerovnováze a část o Portugalsku, když se podíváte na míru nezaměstnanosti mládeže, ohrožení chudobou, tak to vše je velmi vysoké. Předpokládejme, že eh, předseda komise Jean-Claude Juncker dostane svůj mm, program 300 miliard investic a že dostanete svůj podíl na investicích. Když vezmeme v úvahu vaše specifické problémy, kam by měly svěřovat tyto investice, aby byly co možná nejefektivnější? Protože pokud eh, nenasměrujete ty investice a správně ne, z, nespracujete, tak by to mohla být katastrofa pro vás i pro nás. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. A je pravdou, že se zvýšilo ohrožení chudobou během programu, ale musíme zdůraznit, že už bylo předtím vysoké, než nás zasáhla krize. To se týká i nezaměstnanosti a to ukazuje, že krize zvýrazněla problémy, které se v Portugalsku kumulovaly. Nevznikly krizí, ale byly vlastně na denním světle díky krizi. A dnes eh, máme před sebou obrovský kus práce. Musíme napravit dlouhodobé nerovnováhy v různých oblastech současně s se zbytkem světa, světa a Evropou a, a současně probíhala krize. A ta situace není jednoduchá, když se řeší takováto interní krize. A to bylo prostředí, se kterým jsme se vyrovnávali. A je velmi důležité, že budeme ty nerovnováhy nadále napravovat, budeme zmírňovat riziko chudoby, které je nepřijatelně vysoké. Ale jde o to, jaká další opatření mohou být realisticky uplatněna, abychom krátkodobě toto zmírnili. A myslíme si, že třeba pokračovat v tomto úsilí, e, řešit strukturální rovnováhu, abychom neměli pouze iluzi momentálního růstu, ale udržitelný růst, který pomůže snížit čísla a držet je na nízké úrovni a ne jen pouze uměle řešit problémy abychom zjistili za dva roky, že je potřeba se vším začít znova. A pokaže to bude bolesnější, takže jde o pochopení, jaké bylo východisko pro Portugalsko, jaké problémy jsme skutečně řešili, které musíme nadále řešit, pokud se věci mají zlepšit. A máme stále mnoho problémů k řešení. Co pokud jde o Junckerův program, samozřejmě je pro nás nesmírně důležitý, nejen pro investice, které by měly směřovat do Portugalska, ale evropské investice budou mít eh, velký význam pro naši konkurenceschopnost. My stále zdůrazňujeme vytváření jednotného energetického trhu pro periferní země, jako je Portugalsko. To je klíčové, abychom snížili náklady energii, na energie a zlepšili konkurenceschopnost našeho výrobního sektoru. A pokud části tohoto investičního balíčku půjdou za tímto cílem, i bez investic bezprostředně do Portugalska to bude prospěšné. A bude to prospěšné pro celou eurozónu, je to náš hlavní obchodní partner a samozřejmě to bude pro Portugalsko prospěšné. My v naší zemi nejvíce potřebujeme soukromé investice, máme strukturální problém, nedostatek eh, kapitálu v podnikové sféře. A to musíme řešit. Naše firmy příliš využívají pákových efektů a, a vyžaduje to eh, skutečně příliv kapitálu, abychom mohli provést debt for equity swap a aby náš podnikový sektor byl silnější a soukromé investice mohou být atraktivní. A kapitálové nástroje se musí rozvíjet, abychom podpořili veškeré pokroky při koncipování takových nástrojů, které mohou řešit toto riziko. A pokud se to podaří, tak to bude pozitivní pro naši zemi a věříme, že do budoucnosti ty plány, které byly ohlášeny, budou obrovským krokem správným směrem. A budeme schopni nastartovat růst a Portugalsko z toho bude těžit, pokud se to v Evropě podaří. Děkuji za zelené Maris Kejto. Já jsem se díval na makroekonomické ukazatele a také jsem si všimla, že e, se zlepšily čísla vlády, ale ta drobná zlepšení jsou za obrovskou sociální cenu, pokud je o sociální příspěvky, sociální dávky a také ukazatel dluh HDP se nezlepšuje. Ten poměr narostl nejvíce u programu přizpůsobení. A to vlastně ukazuje na selhání programu strukturálního přizpůsobení. A velký veřejný dluh vyvolává otázky, jak je sdílena hodnota ekonomické činnosti mezi věřiteli a občany. A v tomto kontextu bych se chtěla zeptat na tři věci. Za prvé, jste schopna říci, jaký byl celký dopad na veřejný dluh záchranného, záchrany portugalského finančního sektoru. Za druhé, myslíte si, že je správné, že občané i nadále platí obrovské sociální náklady za dluh, který byl vyvolán se společenštěním soukromých ztrát? A za třetí, jaká je vaše reakce na myšlenku eh, na program auditu občanů na to, jak vznikl dluh a jak by bylo možné ten dluh restrukturalizovat. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Um... Děkuji. Na začátku musím eh, skonstatovat, eh, ano, neseme vážné sociální náklady, to je pravda, ale bylo třeba provést změny eh, a vláda nadále má deficit, ano, nyní financujeme, ať samozřejmě, kdybychom tedy kdybychom ne, toto neprovedli, tak eh, ty sociální dopady by byly ještě horší. Samozřejmě to řešení nebylo pro nás snadné, a, ale eh, eh, takže my jsme ale eh, díky tomu eh, programu měli, schop, měli možnost provést změny a opět získat důvěru na trzích. Veřejné služby byly zachovány, máme dobrý systém zdravotnictví, máme systém, dobrý systém školství, země je jedna z nejbezpečnějších zemí v Evropě a na světě, eh, my jsme funkční země, funkční stát, kde fungují řádně instituce. Hodně jsme se snažili, abychom zracionalizovali náklady, protože to chtějí občané podle nás. To znamená stejně kvalitní služby, eh, eh, s tím, že je třeba minimalizovat náklady eh, na tyto služby, tak aby ty náklady byly přiměřené dopad záchrany finančního sektoru. Banky, které si vyžádaly intervenci státu, tak jedna již plně vrátila eh, tu cenu a eh, i za úroky, které byly určeny eh, ze strany komise DG pro hospodářskou soutěž, takže to je další příjem do rozpočtu. Druhá banka ta již vrátila většinu té podpory a bude nadále splácet. Potom máme jednu státní banku, ale tam jsme akcionářem my, tedy jako stát, takže to je taková tady dvojaká role tady, kterou hraje stát a i tedy ten dluh se splácí podle dohody a náklady pro stát potažmo Eh, daňového eh, poplatníka, náklady spojené se záchranou finančního sektoru byly pozitivně investovány. Hmm. Eh, a po konci programu jsme ve stavu, kdy zcela respektujeme evropská pravidla, to znamená, vždycky tady teď jde o půjčku tomu danému subjektu, který to tedy eviduje jako půjčku, bez toho, aniž by to mělo náklady pro daňové poplatníky. Dále, co je důležité, je důvěra občanů. Žijeme v demokracii a občané by měli být zapojeni, měli by mít přístup k informacím a měli by se spojilu podílet na našich rozhodnutích, nejenom tedy prostřednictvím voleb. Je to důležité, protože eh, si pamatují a je třeba, aby, ta, eh, aby ty, ty, ta paměť tedy eh, byla zachována, abychom neopakovali chyby z minula. Je třeba tedy se ponaučit a pochopit, jak ta mm, krize vznikla, jaká byla dobrá rozhodnutí, jaká rozhodnutí byla špatná a e, přijmout opatření, aby ta špatná rozhodnutí se v budoucnu neopakovala. Děkuji. Nevidím žádného dalšího řečníka za FDD, nevidím nikoho. Barbara Kapel teď. Vidím, že Barbara Kapel, takže catch the eye. Děkuji, děkuji, pane předsedo já chci poděkovat, že eh, jste k nám přišla do výboru Ekon. Eh, vy, jak vidím, pokračujete v kurzu svého předchůdce, pana Gaspara, eh, to znamená odbourávání dluhů, zajištění stability a vytvoření hospodářského růstu. To jsou vlastně úkoly trojky. A když se podíváme na makroekonomické ukazatele, eh, tak je vidět, že v roce 2014 se vám podařilo eh, podařilo zlomit trend směrem nahoru a máte tady růst u eh, vnitřní poptávky v dalších oblastech. Dokonce mírně překonáváte eurozónu. Eh, zítra, tedy příští rok byste měli růst 1,3%, to je zase nad průměrem eurozóny. A eh, tady máme i domácí poptávku a investice vyšší než, na, eh, než eurozóna. Čili dá se tedy říci, že skutečně jste obrátili kormidlem, že se vám leco spodařilo a že Eh, skutečně budete eh, moci eh, se pohybovat na kapitálových trzích. Vlastně už se vám podařilo nedávno úspěšně získat desetiletou půjčku. Víme, že jste provedli řadu investic a nevždy jste za všechno skladili pochvalu. Nicméně musím říci, že ty signály pro portugalské eh, hospodářství jsou pozitivní. Eh, jak nyní eh, se díváte zpětně na ta úsporná opatření? Byla důležitá proto, aby Portugalsko získalo zpět svou konkurenceschopnost? Muito obrigada, senhora deputada. Um, só antes de responder à sua questão, só... Děkuji. Paní eh, poslankyně, ano, eh, než odpovím, eh, tak ještě řeknu ano. A HDP v roce 2014 by mělo být kolem 1%. Ta ve třetím kvartále to bylo 1,1. To znamená, že část toho rozdílu mezi námi a komisí, tedy mezi těmi odhady, spočívá v tom, že že eh, komise eh, vychází z jiných podkladů. Eh, my máme čísla o něco aktuálnější a jsme přesvědčeni, že jsou reálná. Je pravda, že Portugalsko od roku 2013 pomalu roste a de facto navázali jsme na ten přerušený Eh, trend konvergence s eurozónou. Co se týče toho růstu, eh, tak tady jsme toho zatím nedosáhli mnoho. Je třeba ho urychlit nejen v Portugalsku, ale také jinde v Evropě. A pokud se nám to podaří, tak se nám eh, může podařit dohnat ten, nebo zmenšit ten náskok, který před námi eurozóna má. Co se týče strukturální reform, eh, to je, to je prostě trvalý, průběžný úspěch. Eh, to není hotovo, my eh, ten v tom procesu dále pokračujeme a když první kolo reform dokončíme, tak možná bude e, potřeba pokračovat ještě druhým a třeba i třetím kolem. Nám se podařilo zreformovat e, pracovní trh, máme tady e, nová pravidla pro flexibilitu, také kvalifikace pracujících máme přizpůsobené tak, aby to lépe odpovídalo potřebám Eh, pracovního trhu, to je nejenom naše práce, ale i evropská, nebo eh, třeba také jednotný finanční trh, eh, tak abychom tady mm, neměli deformaci konkurence. Čili to je velký balík a ono se postupně ukazuje, že to pomalu jde. My bychom nebyli rádi, kdyby ekonomika dále a znova způsobovala problémy jak obyvatelům, tak hospodářství. Čili skutečně mm, musíme pokračovat v reformách. Budeme se muset podívat na penzijní systémy, na eh, sociální zabezpečení. To také eh, závisí na dalším demografickém eh, vývoji. Čili tady budou změny, které je třeba vykonat poměrně rychle. Za EPP Eh, kolega Malet, kolegyně Maletič. Zdravit ovdě. Děkuji, pane předsedo. Eh, jsem velmi ráda, že zde mohu přivítat eh, ministrině financí Portugalska. Byla jsem velmi ráda, že jsem zaznamenala, že portugalská vláda a ministerstvo financí se vydalo na správnou cestu a v současnosti provádějí cíle hospodářské ekonomiky pro 2015, fiskální konsolidace a posílení investic. A to je to, co Evropská komise říká všem členským státům, pokud jde o fiskální konsolidaci. Já bych chtěla vědět, jaké jsou nejdůležitější prvky pro růst ve vašem rozpočtu. Podařilo se vám Mm, navýšit právě tuto položku a snížit ostatní výdaje. Kolegové se hodně ptali na váš plán investic. Mě by zajímalo, jaké jsou klíčové problémy pro Portugalsko, více investic. Vy jste řekla, že v soukromém sektoru není dost kapitolu, ale máte souběžně i problémy s nedostatkem inovací, jaká je struktura školství, příliš složitá státní zpráva, jaké jsou zdroje financování, o tom jste nehovořila. Jak budete toto vše řešit? To asi souvisí se 400 opatřeními, která chcete realizovat, pokud jde o model financování pro podnikatele. Vy jste zmínila kapitálové nástroje a v doporučeních Evropské komise je uvedeno, že až do konce září budete definovat ty podniky, které mohou zkrachovat, protože jsou předlužené. Už máte ten seznam hotový, děkuji. Muito obrigada, senhora deputada. relativamente aos que são... Děkuji, paní poslankyně. Co se týče těch nejdůležitějších prvků pro růst rozpočtu státu v roce 2015, tak jsme nejdříve eh, reorganizovali dávky pro rodiny, zrušili jsme jednu dávku pro starobní důchodce. Vytvořili jsme jednu jedinou dávku a zvýšili jsme kupní sílu zaměstnanců veřejného sektoru, kde vlastně se zruší snížení jejich kupní síly o 1%, které bylo použito. Také se změnila struktura daně z příjmu fyzických osob, což upřednostní eh, rodiny s dětmi. U nás je velmi nízká porodnost a to by mělo přispět k řešení. Velmi naléhavě je třeba tyto otázky řešit. Je třeba také eh, směřovat výrobu k trvale udržitelným odvětvím a napravit některá některá narušení, která se na trhu objevují. Avšak nebylo dosud možné snížit eh, daně. Začali jsme snižovat eh, zdanění podniku z 23 na 21 na základě reformy z roku 2013 a to zvyšuje fiskální předvídatelnost a to, na, v této oblasti některé podniky narážejí na problémy a také vznikají otázky s nedostatkem pracovní síly, ale máme vynikající inovační střediska, máme kvalifikaci pracovníků stejně dobrou jako jinde ve světě a naši odborníci jsou často odlákáváni do jiných zemí, takže musíme také zlepšit spolupráci mezi zaměstnavateli a univerzitami. A získali jsme řadu vědeckých cen pro podniky. Naše byrokracie je náročná, je třeba snížit administrativní zátěž pro podniky. A i zde jsme dosáhli velkých výsledků, například co se týče přístupu občanů k veřejným službám. Tady jsme vynaložili velké úsilí. A v současnosti máme problém se zadlužením podniku. Takže je třeba eh, řešit dluhy podniků a to je proces, který běží. Tento proces by měl být řešen v následujících měsících ale vyžaduje to značné úsilí ze strany bank. Děkuji. Permanche Beres. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, díky za návštěvu. Ale když vás poslouchám, tak jsem zaskočena, protože vy eh, hovoříte v rozporu s předsedou Junkerem, který říkal před námi, že už ty trojkové procesy by se neměly používat, tak souhlasíte či nesouhlasíte s jeho vyjádřením? A nevím, jak se vyvíjí nezaměstnanost v Portugalsku, ale mám dojem, když vás poslouchám, že chcete, abych byla nezaměstnaná jako spravodajka pro Sixpack a Tupac. Když vás poslouchám, tak řízení eurozóny funguje dokonale. Vážněji, Domníváte se, že u těch scházejících součástí ekonomického řízení by nestalo za to jít eh, směrem k větší evropské integraci? A co si myslíte o scénářích, které jsou zde zmíněny? Zejména co se týče vytvoření eh, minimální dávky v nezaměstnanosti což by byl takový minimální sociální práh a vytvořilo by to automatický stabilizátor v eurozóně. Druhá otázka. Pokud jde o investice, již jsme vám otázky položili. Řekla jste, že je důležité, aby se investice rozběhly v Evropě, ne nutně v Portugalsku, a že v Portugalsku jde spíše o soukromé investice. Současně si dokážu představit, že Portugalsko předloží některé návrhy. V čem ty záměry, které budou předloženy a které nebyly financovány soukromým sektorem, anebo si myslíte, že Portugalsko nepotřebuje uh, ten investiční plán. Jaký je váš přístup eh, jakožto ministrně financí Portugalska, pokud jde o plán investic? Myslíte si, že způsob, jak byl předložen a jak je vytvořen, může být eh, impulzem pro rekonstrukci portugalské ekonomiky, protože když se dívám na nezaměstnanost a na zadlužení, stále je Portugalsko zemí křehkou ať už eh, hodnotíte program jakkoliv. Ehm, Děkuji, paní poslankyně. Nejdříve bych chtěla říci, že nejlepší evropská integrace eh, je jak zdrojem, tak budoucností Evropy. A my si přejeme stále hlubší integraci, chceme odstraňovat fragmentaci a rozdílnosti. Hovořil jsem o jednotném trhu energi- energetiky, nutnost postupně eliminovat finanční fragmentaci, nezbytnost odstraňování překážek. To je vždy výhodné pro malou otevřenou ekonomiku, jako je portugalská ekonomika, která navíc je na okraji Evropy. Takže my jsme maximálně pro proces stále větší evropské integrace a to je pro nás správná cesta. Možná jsem byla špatně pochopená. Já jsem řekla, že Portugalsko má zájem o plán investic. Je to plán velmi vítaný pro oživení ekonomické aktivity v Evropě a samozřejmě v Portugalsku. Portugalsko má určité plány, my ty plány předložíme ale aby ty plány šly kupředu, je třeba určitých okolností. Je třeba mít eh, přiměřené zdroje financování, je třeba mít také podpůrnou kapitálovou základnu a také to vyžaduje důvěru. Investice potřebují důvěru. A to závisí na Portugalsku, ale také to závisí na vývoji eurozóny. A v tom, co jsem chtěla říci, tedy je, ne, že by Portugalsko nechtělo využít eh, těchto investic eh, ze soukromého sektoru, které budou mít multiplikační efekt, ale Portugalsko chce využít i projektů, které předpokládají růst našich hlavních partnerů a nebudou mít přímý dopad na investice u nás, ale vlastně ne, ta výhoda bude nepřímá pro nás. Více integrace a více růstu pro zemi, která je zeměpisně na periferii. To je velmi důležité, aby tyto překážky byly postupně odstraňovány. Já souhlasím s vámi. Portugalsko je křehkou ekonomikou a to jsem přesně řekl, ve svém původním vystoupení. Ty výzvy jsou stále obrovské a je třeba jít ku předu. Velmi rozhodně. že jsme úsilí, ale je třeba konsolidovat úspěchy, které jsme dosáhli a musí být ještě prohloubeny a uznáváme, že ekonomika je křehká. Next speaker, Jose Manuel. Děkuji další řeční Jose Manuel Fernández. Děkuji, pane předsedo. Já chci tady přivítat paní ministrině financí. A skutečně vidíme, že je velice kompetentní a odhodlána a politicky eh, rozumná. A mm, pokud jde o ten program, eh, eh, tak to byl program, který zabránil bankrotu a skončil úspěšně. Samozřejmě byly zde různé negativní efekty, což znamenalo velké oběti od domácností a podniků. A teď je otázka, jaká ponaučení lze vyvodit z tohoto záchranného programu, jaké rady si z toho vyvodit do budoucna a jaké lekce, tedy jinými slovy. A takže eh, původní eh, záměr, jaký byl eh, původní záměr, účel programu, samozřejmě ten byl jasný, ten byl dobře zvolený, ale potom byl i vedlejší záměr, to je boj proti daňovým únikům. A tady také jste dospěli k dobrým výsledkům. A teď moje otázka. Jak tento boj bude pokračovat? Boj tedy proti daňovým podvodům a unikům, což eh, jsou velké ztráty pro rozpočet. A jaká opatření může přijmout Evropská unie, aby vám pomohla v tomto boji? Aby ten boj byl efektivnější a plodnější. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Mm, takže výhody či nevýhody tohoto programu, ideální situace, samozřejmě eh, kdyby ta situace byla tak ideální, tak ten program by nebyl nikdy potřebný. Já souhlasím, že kdyby tedy vše bylo v pořádku v Evropské unii, tak bychom žádnou trojku nepotřebovali. Kdybychom tedy nebyli na pokraji bankrotu, tak bychom trojku a program nepotřebovali. Ale poněvadž jsme ho potřebovali, tak bylo třeba přijmout celou řadu mechanismů a pravidel, protože právě eh, pravidla jsme nedodržovali v minulosti. Tento program znamenal velké úsilí pro všechny a ve srovnání ale s jinými realistickými alternativami, tak toto bylo to eh, nejméně špatné řešení pro naši zemi. Portugalci museli přinést hodně obětí, eh, museli jsme řešit velké potíže, které ještě některé z nich přetrvávají, ale vyhnuli jsme se Eh, situaci úplného krachu. Jaká ponaučení z toho vyvodit? Eh, tento program, mm, který se netýkal pouze Portugalska, ale i jiných ekonomik, tak eh, to je program bezprecedentní samozřejmě Eh, takže i očekávání občanů byla jiná a eh, tady nebylo možné třeba eh, využít možnosti tedy devizových kurzů a tak tedy oživit ekonomiku, to nešlo. Takže bylo třeba ten program adaptovat realitě a tento program tedy byl realizován v kontextu mm, který nebyl příznivý, tedy myslím tím i ten externí kontext mm, situaci. nepříznivých vnějších okolností. Ten původní program měl řešit tři velké problémy. Konsolidace rozpočtu, finanční stabilita a nutnost napravit strukturální nerovnováhu. V tomto smyslu ta logika programu byla správná. Kdybychom. Ano, zdali jsme to měli dělat jinak, no to se teď ex post možná snáze říká než předtím. Ale je třeba se na to podívat eh, eh, z toho pohledu té doby, proč to bylo koncipováno, jak to bylo koncipováno. Samozřejmě to bylo těžké a postupně jsme korigovali ten program podle toho, jak byly výsledky průběžně vyhodnocovány. A konečný výsledek je, že jsme opět získali důvěryhodnost a důvěru trhu, finan, finančních trhů a opět se oživil růst. A e, šli jsme cestou konvergence s Evropskou unii. My jsme vzešli ze situace, kdy ta Nezaměstnanost byla nepřijatelně vysoká, ale postupně se snižovala, i když pořád je to do budoucna problém, ale eh, budoucnost můžeme postavit na solidních základech, protože se nám podařilo začít korigovat kumulovanou nerovnováhu. A nyní fiskální daňové úniky. Máme vynikající výsledky ve všech oblastech. Když se podíváte na rok 2014, tak nedošlo ke zvýšení daní, a došlo k enormnímu zvýšení eh, příjmu z daní, což lze vysvětlit nejenom ekonomickým růstem, ale také i efektivnějším výběrem daní. Je to mechanismus boje proti obcházení daní, který eh, se ukazuje jako efektivní a samozřejmě my musíme zde vyčerpat všechny možnosti výběru daní Aha, e, teď tedy provedeme analýzu dat e, a díky tomu snad ještě lépe budeme efektivněji bojovat proti fiskálním daňovým unikům. I pokud jde o zprávu o DPH, tak ta nám ukazuje, že i tady se situace zlepšila. Dnes patříme mezi země, které mm, jsou hrdý, hrdé na to, že mají nejnižší míru daňových podvodů, tedy podvodů z DPH. A budeme stejně pokračovat i v jiných daňových oblastech. Evropská unie by nám mohla pomoci v tomto boji proti daňovým unikům a proti eh, porušování pravidel hospodářské soutěže, což existuje v určitých oblastech a to mm, se může zlepšit i díky lepší výměně informací, daňových informací. Děkuji. A nyní za socialisty a demokraty. Portugal har en... Eh, Kolega Ludvigsson. Zde hovoříme o eh, číslech eh, kolem 35%. Pokud dobře chápu situaci, tak nyní vy aplikujete opatření eh, pro eh, i zvýšení zaměstnatelnosti mladých. Já se ptám, paní ministrině, jak fungovala tato opatření pro podporu zaměstnanosti mladých lidí? Jaké efekty, mm, jaký efekt tato opatření budou mít do budoucna a jaká má, jaké máte plány do budoucna, eh, pokud jde o aktivní politiku zaměstnanosti mladých lidí na trhu? Děkuji. Muito obrigada, senhor deputado. Ehm, de facto... Děkuji, pane poslanče. Ano, to je jeden z velkých problémů Portugalska. A mm, to není pouze mm, výsadou Portugalska, to dělá starosti všem. Samozřejmě nezaměstnanost mladých je i velká ztráta zdrojů a navíc ještě tato generace je daleko lépe připravena než předchozí delegace, eh, pardon, než předchozí generace. A my tedy eh, máme e, programy jako ten program Záruky pro mladé. My jsme začali aplikovat tento režim, abychom právě snížili tuto metlu. A v, ten program Záruk pro mladé, tak ten financuje stáže mladých lidí v podnicích a my ho hodně používáme a 70% e, mladých lidí, kteří prošli tou stáží v minulém roce, tak e, našlo práci, což je velice pozitivní výsledek. A právě díky tomu dostali první šanci. E, mladí lidé právě měli problém s tím, že neměli zkušenosti a právě díky těm stážím získají první zkušenosti a asi díky tomu i tyto programy skončily úspěšně. A já mm, říkám, ti, kteří skončili s tou stáží minulý rok, tak z nich 70% získalo normální pracovní smlouvy. A tedy s touto politikou budeme pokračovat, e, tedy myslím my, jak tedy státní zpráva, tak i soukromý sektor a hodně jsme právě sázeli na profesní vzdělávání, na kvalifikace z historických důvodů. Omlouvám se. Portugalsko e, i Eh, mm, skončil s tou svojí tradicí profesního vzdělávání, odborného vzdělávání a mladí lidé tedy neměli možnost eh, chodit do těch, získávat odborné kvalifikace a my právě teď jsme v těch posledních letech eh, jsme hodně vsadili na profesní vzdělávání, tak aby mladí lidé mohli se naučit nějaké řemeslo a také jsme i Eh, eh, uspůsobili kvalifikace, které se vyučují potřebám trhu. Nicméně ano, pořád platí, že nezaměstnanost mladých lidí, i když klesá, lehce klesá poslední dobou a proto budeme mít nadále aktivní politiky zaměstnanosti a budeme především sázet na vzdělávání mladých lidí, aby potom mohli se uplatnit na trhu práce což eh, všechno přispěje k té celkové reformě na trhu práce. My především chceme zvýšit flexibilitu, eh, například došlo ke snížení eh, počtu smluv na dobu určitou a více se nahrazují těmi smluvami na dobu neurčitou, což je pozitivní. Nicméně nemůžeme ještě říci, že výsledky jsou takové, na které bychom mohli být hrdí. Ne, musíme nadále pokračovat. A mm, jak v oblasti veřejných politik, tak v oblasti reformy trhu práce, abychom vyřešili problém mladých. Děkuji, Werner Langen. Vielen Dank. Děkuji, paní ministrině. Eh, chci vám složit poklonu. A sice nejen za to, jak jste e, svou politiku vysvětlila zde, ale také, e, jak jste pohovořila o těch výsledcích a důsledcích pro Portugalsko. E, totiž, když došlo ke změně vlády, měla jsem mě velké potíže a vám se podařilo důslednosti odvrátit státní bankrot. To není nic jednoduchého. Ale já myslím, že eh, ono eh, předtím eh, předtím vládla socialistická vláda a samozřejmě to bude mít ještě své důsledky, například z toho zvyšování mest nad úroveň, nad úroveň přiměřenou hospodářské situaci. No to byla samozřejmě chyba i jinde v EU. Ještě bych se chtěl zeptat, když se ohlédnete za eh, těmi opatřeními trojky, no tak eh, České země obvykle souhlasí s návrhy trojky, Portugalsko si je dokonce urychlila a zde v parlamentu eh, zde v parlamentu bývá trojka velmi, velmi silně velmi silně eh, kritizována. Čili eh, řekla byste, že eh, je to právě díky opatřením trojky, že se vám podařilo rychleji vybřednout z potíži a možná, že byste mohla také jiným zemím dát určité doporučení, možná Řecku, možná jiným zemím, které v té době ještě nebyly v eurozóně. Nebo možná i Francii, protože tady se neustále opakuje kritika eh, a říká se, že ve velkých zemích eh, reformy váznou, zatímco malé země je třeba chválit, poněvadž tam to ocejpá. Ehm, Děkuji vám, pane poslanče. Eh, chtělo by to si uvědomit, že eh, program eh, přizpůsobení a tak podobně se vždycky odehrává v obtížné situaci a samozřejmě, že to něco stojí. Je třeba odstraňovat nerovnováhu, zejména velké strukturální nerovnováhy to jinak nejde. A my jsme se pokusili jako vláda tyto náklady alespoň trošku omezit a e, ochránit e, ty nejslabší. To znamená, že e, ten tvrdý dopad nezamířil na ty nejmenší, ale postihlo to také Eh, střední vrstvu. Ale byly to tři těžká léta. No a jsou to oběti samozřejmě a ty oběti měly smysl, teď když tedy vidíme ty oběti. My jsme dosáhli pokroku všude, provedli jsme reformy, které pokračují a jsou to reformy, které byly nutné pro lepší budoucnost. S trojkou jsme komunikovali velmi intenzivně a došlo také k dohodě s různými institucemi. by jsme v poměrně slabé situaci, teď už se nám důvěřuje více než na začátku, ale celkově, myslím, se dá říci, že to byla dobrá spolupráce, opravdová spolupráce. Trojku jsme vždy brali eh, za partnera a v této obtížné situaci a to bylo také důležité. Čili Podařilo se nám tedy eh, dosáhnout eh, jakéhosi porozumění o obyvatelstva. Já vím, že podobné programy se musí uskutečňovat také v jiných zemích. Eh, to se hodně diskutovalo také v Ekofinu. Hodně se bude muset snažit Řecko, ale také další země. To je kolektivní úsilí, které musíme podpořit všichni. To je požadavek na nás všechny. Tak děkuji. A teď ještě poslední řečník, poněvadž máme spoždění eh, a eh, očekáváme zástupnou návštěvu na slyšení. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Paní ministrině, před pár týdny, asi necelý měsíc je to zpátky, Evropská komise a MMF ve zprávě kritizovali portugalskou vládu a já to tady mám před sebou, za to, že v určitých případech mnoho z toho pozitivního, co bylo dosaženo, se nyní odbourává, vrací zpátky. Druhá otázka. Eh, nebudu se vás ptát na nezaměstnanost. Eh, nevím, eh, jak dlouhá je dlouhodobá nezaměstnanost. Ale jestliže země vystoupí z programu Trojky, tak to by se mělo prakticky okamžitě projevit snížením úrokových sazeb a také objemu Eh, prostředků, eh, které si země může půjčit. Eh, je to tak? A třetí, existuje nějaký pozitivní vztah nebo pozitivní poučení a negativní poučení pro země, jako je třeba Řecko nebo Kypr. Děkuji vám, pane poslanče. No, ano, e, samozřejmě, že jsme čelili určité kritice jako vláda a ne vždy jsme e, se stoprocentně shodovali v hodnocení toho, co bylo dosaženo. A e, něco se, co jsme považovali za pozitivní, se třeba nakonec taky obrátilo proti nám. Nicméně eh, teď už můžeme bilancovat a ta bilance je celkově pozitivní. My jsme si je zanalizovali velice detailně, eh, víme, jak fungovaly v praxi, no a mm, někdy je třeba těžké se vyrovnat eh, s přechodem z jedné fáze do druhé, z jednoho programu do druhé, tam to nemusí fungovat všechno úplně přesně ale mm, myslíme si, že to není správné hodnotit negativně. Celkově to probíhalo dobře, proběhla řada reform. Máme připravené další dva daňové záměry. To se týká daňového rámce Eh, energetiky a tak dále. My nevynecháváme eh, nic. Eh, možná, že prostě v zahraničí nemusí být vždy za vše okolnosti srozumitelné, co děláme. Dále otázka, když země vystoupí z programu, jaké to má důsledky tak my v současné době máme historicky nejnižší, eh, nejnižší eh, úrokové sazby u krátkodobých i střednědobých půjček. A my tedy jsme si už v této souvislosti lecos naplánovali na leta 15 a 16, tak aby investoři měli určitou jistotu. také se pokoušíme o to, aby eh, ta zadluženost, ty dluhy byly tedy řádně zpravovány a řízení. Eh, to, co nám tady nabízí trh, to vnímáme pozitivně. A musíme říct, že ta nová situace se začala formovat už před skončením programu, ale teď už máme všechno transparentní na trzích, Investoři nám důvěřují a úroky jsou nízké, to jsem řekla, eh, což tedy přispívá ke zlepšování naší situace. To znamená stabilizace eh, u nás, stabilizace v eurozóně a tak za to zase vděčíme eh, do jisté míry práci Evropské centrální banky. Děkuji, děkuji vám. Byl to velmi zajímavý a užitečný ekonomický dialog a já bych chtěl zdůraznit, že bych si přál, aby eh, do budoucna v našem výboru, eh, a to, to se pokusíme, eh, prostě to, ten fakt, Eh, aby se zas eh, tady tolik neprojevovala eh, naše příslušnost k jednotlivým stranám. Tak já doufám, že do budoucna se pokusíme fungovat spíše jako výbor a být tedy co nejobjektivnější v naší debatě a hodnoceních. Nicméně děkuji srdečně paní ministrní financí z Portugalska No a uvidíme se zde brzy. Colleagues, please take seat. Let's move to point 12 of our... Kolegové, eh, přecházíme k bodu číslo 12. A to je naše veřejné slyšení o strukturální reformě bank. A my zde máme, a já zde vítám, eh, sedm vynikajících řečníků, k tomuto zásadnímu evropskému tématu, zásadnímu také pro finanční stabilitu a zvláště důležité pro naši práci v souvislosti s návrhem Komise na strukturální reformu. Tento výbor a parlament v roce 2013 eh, vyjádřil názor, že Eh, strukturální reformy jsou, eh, je třeba doprovodit dalšími reformami, pokud se týče eh, dohledem kapitálovým, kapitálovou v oblasti kapitálové struktury, přístup k bankám, které jsou příliš velké nebo systémově významné a tak dále. Pracovala na tom pracovní skupina vedená panem kolegou Likanenem, který je zde, já ho vítám. No a teď dva roky po vydání naší resoluce a po vydání Lichanovy zprávy a v souladu s konkrétním návrhem komise a vzhledem eh, k platnosti nových ustanovení o dozoru a nadcházejícímu účinnosti eh, pravidel pro kapitálovou přiměřenost, kapitálové požadavky a e, práce v oblasti e, velikosti a rozsahu kapitálových aktiv. E, nyní budeme uvažovat o povinném oddělení určitých typů typu eh, aktiv mezi eh, různé subjekty a také o dalších eh, aspektech strukturální reformy. Toto slyšení jistě nám dodá další velmi užitečné prvky pro naše pro naše eh, uvažování. První část bude o riskovosti eh, velkých bank a druhá o eh, možnostech strukturálních reform. Naši řečníci dostanou každý nějakých 5-6-7 minut a na úvodní proslov prosíme, abyste dodržovali čas a zároveň nehovořili příliš rychle a umožnili tak tlumočení. Náš první eh, řečník je Erky Likanen, eh, který byl v letech 95 až 2004 eh, komisařem a nyní je ve druhém období guvernérem finské Národní banky a bude hovořit o nové struktuře bankovního sektoru. Máte slovo. No i zavedená skupina na vysoké úrovni o reformě struktury bankovního sektoru EU ukázala před dvěma roky přílišné riziko ve všech oblastech podnikání, zejména v obchodování s vysoce náročnými nástroji, kde se aktivita může rychle rozrůstat a také v půjčkách v souvislosti s nemovitostmi. A tudíž cílem skupiny byla navrhnout reformu, která omezí motivaci k přílišnému riziku bez ohledu na odvětví. A skupina dospěla k závěru, že implicitní záruka může vést banky, aby zvýšily pákový efekt, aby se rozrostly a vzali na sebe větší riziko než bez vládních záruk. Tudíž eh, jsme řešili, zda jsme dělali dost, abychom eliminovali problém too big to fail na základě reform, které byly dohodnuty. Naše skupina zvážila dvě cesty. První cesta navrhnout eh, důrazné kapitálové požadavky, které se nebudou opírat o složité modely, by, které by byly uloženy pro obchodování. A navíc obchodování by mělo být odděleno, pokud se ukáže, že banka není schopna dokázat, že její záchranné plány jsou důvěryhodné. V druhé cestě by jakákoliv výrazná obchodní činnost byla oddělena od retailového bankovnictví. A další požadavky na kapitálovou přiměřenost by nebyly uloženy, ale oba celky by musely splnit požadavky na obezřetnost. Po dlouhé diskusi se, jsme podpořili obě cesty a skupina navrhla povinné oddělení v obchodní činnosti a banky vkladů. Já bych eh, se chtěl vrátit k otázce, eh, která je klíčová z různých úhlů pohledu. Za prvé je řešení pro největší a banky, které nejvíce obchodují, důvěryhodné v době vážné zátěže. Směnit se od řešení krizových situací v bankách nám dává významný nástroj, abychom řídili upadající banky řádným způsobem. A navíc jednotný mechanismus řešení SRM umožní řešení pro banky, které působí v celé bankovní unii. Ale existují pochybnosti týkající se toho, zda největší a banky, které nejvíce obchodují v Evropě, mohou být rychle řešeny uprostřed systémové krize. Pokud struktura banky byla zjednodušena dopředu, je jednodušší vynucovat eh, opatření při řešení také v době vážné zátěže. Druhá otázka. Jsme schopni omezit eh, přelevání od systému záruk vkladů na určité obchodní aktivity bank. V řešení u největších a nejvíce intenzivně obchodujících bank v Evropě představuje implicitní záruku z hlediska vlád pro tyto instituce. Avšak tyto banky, které mohou využít, využít eh, implicitní záruky, mohou tedy pokračovat ve své základní činnosti v době závažných, závažné zátěže. A bez těchto implicitních záruk rozsah záruk musí být širší a může představit větší narušení konkurence. Furci trhu mají významnou úlohu jako poskytovatele likvidity v klíčových segmentech. A současně jsou také důkazy, že tvorba trhu v některých případech může narušit finanční stabilitu. To je zejména pravda, když implicitní vládní záruka vyvolává přílišný růst a riziko. Při když se zvyšují zásoby a dochází k, k narůstání nelikvidních aktiv, tak je možné odlišovat, je ještě větší výzva odlišovat tvorbu trhu od vlastního obchodování. Můžeme zajistit ochránění ochranu přílišného rizika od, před angažovaností v, v systému stínového bank, bankovnictví. Kapitálové požadavky správně odráží riziko. A kapitálové požadavky mají lépe eh, být lepší, lepším odrazem rizika pro obchodní aktivity, sekuritizaci a angažovanost bank. Navíc eh, očekáváme zásadní výsledky revize účetních, eh, účetních knih eh, bazilejského výboru. Kromě toho kombinace vysoké, kapit, vysokých kapitálových požadavků a oddělení činnosti může být efektivní cestou regulace, než pouze vysoký rozsah kapitálu, který je zřídka potřeba pro pokrytí velkých ztrát. Čtvrtá otázka. Jsou všechny evropské banky dostatečně jednoduché pro řízení, dohled a monitorování, pro vynucení nezbytné disciplíny na trhu a vedení. Motivace pro vnější subjekty, pro řízení bank, činí mechanismus řešení problému bank důvěryhodnější. Tržní disciplína bude posílena. Avšak změna obchodních modelů, pokud bude, pokud bude stížná, pokud zde budou stále vládní záruky. Oddělení vytvoří lepší podmínky pro práci dohledu. Oddělení, spíš než zákaz, snižuje riziko migrace aktivit a udrží obchodní aktivity v rámci bankovního dohledu. Konečně staly se Stala se struktura bank eh, příliš jednoduchá pro řízení. Myslím si, že snížení složitosti oddělením je, nez, je nezbytná pro usnadnění řízení a představuje také motivaci na jedné straně pro banky vkladu a na druhé straně pro obchodní aktivity. A to by mohlo snížit eh, směšování dvou velmi odlišných kultur, kdy jedna se zabývá krátkodobými cíly a druhá dlouhodobými. Závěrem chtěl položit otázku. Přičemž regulační reforma dosud eh, trvala dlouho při řešení problému too big to fail. Zatím jsme tedy vše zde nesplnili. A podmínky nejsou dostatečně rovné. A je třeba ještě doplnit strukturální reformu o probíhající regulační reformu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Likanene. Naším druhým řečníkem je také známá osoba, profesor Charles Goodhart, je profesorem pro bankovnictví a finance na London School of Economics. Máte slovo. Thank you. Děkuji. Za svého života jsem eh, již zažil tři bankovní krize ve Spojeném království 74, 75, 91, 2008 až 9 a všechny tyto krize byly kvůli tomu, že eh, byly eh, špatné půjčky na nemovitosti, především komerční, ale i na bydlení a to eh, platilo pro Spojené království i mimo, například Irsko a Spojené státy. A tyto krize mm, byly od sebe 17 let, takže možná bychom si měli zapsat datum příští krize v roce 2025? No, já bych rád, kdybyste to brali spíš jako vtip, ale ale bohužel možná ne, protože jsme toho neudělali moc s tím, abychom skoncovali s těmi slabinami našeho bankovního systému. Nedělali jsme nezbytné strukturální změny, takže abych to vysvětlil. Takže ty dlouhodobé trendy v bankovnictví, tak to mm, analyzovali nedávno ve svém dokumentu Shuralik a Taylor a hlavní zjištění je, že, je, mm, že tedy jsou to Eh, že především se tedy eh, půjčovalo za, eh, do, na hypotéky, to bylo tak špatné, než tedy v bankovním sektoru. A druhý klíčový výsledek je, že došlo k nárůstu právě kvůli tomu, že se ty banky snažily expandovat a neměly dostatečná depozita. A tam tedy byl velký rozpor mezi tedy těmi depozity a e, to vedlo k tomu, že začaly hodně e, v tom působit ty stínové různé banky, které nebyly zajištěny a i zde e, to riziko úrokové především je kvůli těm proměnlivým sazbám u hypoték a je zde ale mismatch, nesoulad mezi těmi eh, hypotékami na dlouhou dobu a těmi krátkodobými úvěry pro domácnosti a to ještě zhoršilo mm, eh, náchylnost eh, našeho bankovního systému. Sekuritizace to měla změnit, ale ze známých důvodů to nebylo úspěšné. Banky Eh, které eh, vlastně způsobily tu krizi ve většině případů, byly malé retailové banky, které se snažily eh, o větší podíl na trhu, snižovaly tedy své standardy, kritéria pro půjčování, jako Anglo-Irish, Northern Rock nebo ty spořitelny ve Španělsku, ty Cajas, řada případů ve Spojených státech a jinde. A samozřejmě zde, ale eh, mm, ta snaha to se neomezuje pouze na ty malé banky, jako třeba RBS, to byla velká banka, až takový neblahý příklad eh, té banky, která na sebe vzala velké riziko. A eh, takže Teď mm, především bychom při dohledu měli mít podezření u takových rychle rostoucích, expandujících bank. V žádném případě ale mm, to nebylo tolik na vině těch derivátů, ať by byly exotické či nikoliv, ať s nimi obchodovali na vlastní účet či na účet klientů, tak, eh, mm, eh, tak ty tedy samozřejmě eh, přispěly k insolvenci, ale třeba ty deriváty v účetnictví Lehman Brothers Brothers, tak ty byly ziskové, ale co tam nebylo ziskové, právě byly ty cené papíry, které byly zajištěny eh, mm, hypotékami. A eh, samozřejmě eh, ty banky se snažily logicky diverzifikovat své funkce, tedy oddělit tu retailovou aktivitu od investiční a to je tragédie, že tato Eh, krize, finanční krize nevedla k tomu, že bychom skutečně promysleli ten mechanismus financování domácností a <clears throat> eh, Místo toho jsme se zaměřovali pouze na to, že eh, banky selhaly, jejich investiční kultura, že byla špatná, v některých případech to bylo flagrantní, ano, a velice správně platí, že tam tedy se zhoršila reputace těchto bank a bankéřů obecně, ale byly další důvody této krize. A e, například e, to jsou ty takzvané rizikové spekulativní aktivity. To se hodně kritizovalo, ale v praxi to znamenalo, co dělá taková investiční banka, je, že v podstatě je takovým e, strážcem u vrat na ty kapitálové trhy. A další Eh, taková eh, moderní politika, eh, o které se hovoří, je širší, lepší kapitálový trh v EU. O to jde, takzvaná kapitálová Evropská unie, což by mělo znamenat větší roli pro investiční banky a bylo by žádoucí tedy zajistit, abychom měli dostatečné silné, dostatečně silné evropské banky, které budou ochotny, eh, tedy schopny investovat a eh, pokud to nechceme nechat americkým specialistům, jako je Goldman Sachs a Morgan Stanley. Samozřejmě nutit banky tedy, aby snižovaly svoji roli na eh, kapitálovém trhu, to asi je špatná cesta směrem k této eh, kapitálové unii a nutit investiční část bank, aby tedy spoléhala na eh, houselových trzích a financování z těchto trhů, to by znamenalo, že bychom mohli nakonec oslabit oba eh, segmenty a kromě toho oddělení tedy té holdingového rámce těchto bank a to znamená eh, oddělit to, rozdělit to na ty ceřné společnosti kvůli ztrátám, to také asi nebude řešení, protože v podstatě při záchraně bank, tak eh, mm, ten, eh, stejně ten nárazník, který by byl v, té, v podobě té struktury holdingu, to by nakonec nezabránilo těm ztrátám. A podívejme se tedy na Spojené státy, kde tedy to gro těch obchodů dělají vlastně takové, eh, takový malý počet velkých univerzálních bank. Ty tam dělají tyto obchody a eh, mm, eh, i zde tedy jsou to často takzvané implicitní ceřiné společnosti, které hrají tuto roli. A zde tedy regulační orgány, které se snaží o různé změny struktur, to také by mohlo být nebezpečné. A možná, že bychom měli se zaměřit na investiční bankovní kapacity, protože teď je doba, kdy tyto investiční kapacity budeme potřebovat více než kdy jindy. Děkuji. Takže tady jsme slyšeli různé názory. Hmm, hmm, zdroje finanční nestability nebo e, užitečné způsoby diverzifikace. A teď máme zde dalšího řečníka, což je Mm, profesor Martin Helvik, který dostal celou řadu cen v roce 2012, eh, eh, Max Plankovu cenu za práci na mezinárodním finančním eh, nařízení, je členem poradního výboru Rady pro, Evrops- pro systémová rizika Evropské unie. Takže prosím, pane profesore, máte slovo. Universal banks inherit Eh, velké univerzální banky eh, jsou skutečně eh, rizikové z povahy a odpovědní ano. A to tež platí o specializovaný bankách. Či bankovnictví je riskantní biznis a nejde tady o míru či velikost rizika, ale spíše o rozhodování, které toto, tato rizika mohou ovlivnit. Eh, my jsme eh, v naší knize napsali, že eh, kdyby banky měly dostatečné vlastní zdroje, bylo by vše daleko méně rizikové. To pominu a budu hovořit o strukturální reformě. Myšlenka je taková, že strukturální reforma by měla přijít s ochranou finančního systému i daných poplatníků nějaké koherentní vysvětlení, tak na takové teprve čekáme. E, je to možná e, trošku e, nostalgie, která se vrátí k panu Fokrovi a k minulým časům. Dá se říci, že za starého systému až do roku 1970 byl bankovní systém celkem eh, bezpečný, bylo tam málo prostředníků, bylo více kapitálu. Od 70. Eh, roku eh, se zvýšily rizika se změných kurzů a došlo k velké krizi spořitelen ve Spojených státech což bylo dáno její příšnou specializací a poté eh, krizi eh, obecných bank eh, kolem roku 1990, protože opět tam byla nadměrná specializace. My máme určité iluze. Tak především komerční banky jsou rizikové se říká, ale tam eh, v těch eh, no, krizích, o které jsem hovořil, eh, to bylo kvůli spekulacím a půjčkám malým a středním podnikům. Totiž malé a střední podniky jsou obrovsky rozmanité. Je to nejsložitější, co může být. Dále ochranné eh, záležitosti, eh, to není eh, jenom největší Eh, největší riziko v tomto systému. Taky tady máme peněžní trhy a trhy derivátu. Eh, peněžní trh je velkým elementem finančního systému a zdrojem eh, velkou obchodního financování. Velký vliv Lehman Brothers na finanční systém, to byl dominový efekt především na primární rezervy, což vedlo k dvojímu ranu na banku a tím se tedy zničily eh, peněžní trhy a eh, tedy peněžní fondy a poté eh, peněžní systém. A Lehman Brothers byla pouze investiční banka, to znamená, že pokud to oddělíme, to ještě neznamená, že je můžeme nechat tak a našim jich. O co tedy jde ve skutečnosti? Především způsob řízení. Kudy se dostávají fondy od finan, finálních investorů k finálním investicím. Eh, dále my jsme měli u Lehman Brothers eh, eh, v hypotékách do skladu. To zrovna nebylo úplně ideální. Další UBS má své portfolie a taky opět tedy warehousing, tedy sklady. A opět to nebylo úspěšné. Dále, my jsme tady velkou spořitelnu a eh, Landesbank. Tam bylo hodně úspor, SIVs, garance a e, závazky, dlouhé závazky. Ani toto nebylo úspěšné. Spořitelny, které investovaly do Landesbank, eh, by nesplňovaly současnou regulaci. Eh, čili ten jejich způsob investic, eh, no to nebylo zrovna nejlepší. Otázky, které se týkají ochrany investorů. Eh, obvykle důvody Glass-Steagall tam šlo to, že investiční banka měla přístup ke komerčním, tedy k zákazníkům komerční bank. Německá spořitelná E, také spolupracoval Lehman Brothers a nebylo to úspěšné. Due diligence a investice e, převýtečných fondů, to je, myslím, klíčová otázka řízení bank. A já myslím, že toto je něco, co si vyžaduje e, ochranu profesionálních investorů. Toto je covered emptor poněvadž eh, tady máme portfolia, eh, která eh, mají obsah, určitý obsah toxických aktiv a portfolio ve řízení, také nevím. Co se týče regulací, restrikce aktivit a investice do depozitních institucí jsou specifikovány podle toho, kdo tam může investovat, ale ne, co se může investovat. To znamená, že mohou klidně používat také toxické eh, cenné papíry. Eh, dále záleží na tom, jak se šíří nákaza, jak je rozděleno riziko uvnitř institucí, to by mohlo ovlivnit systémové efekty. Eh, v 90. letech se zisky z derivátů používaly na vyrovnání ztrát z půjček malým a středním podnikům jenomže to zase zvyšovalo riziko a to je taky problém. Takže eh, uvažovat o rozdělení, jakožto uspořádání, eh, kde bude lepší rozdělení rizika a menší eh, celkové riziko, já nevím, to asi nebude stačit. Oddělování hodně eh, svoléhá na prospování smluvním spíše než na governance. Čili eh, tady může být větší počet dominových efektů, ovšem celkově menších. Ovšem výsledkem je daleko menší transparentnost eh, než u velké univerzální banky. Nic z toho Mm, nedospívá k jasným závěrům a my neznáme odpovědi na ty otázky, ale to jsou otázky, které si musíme klást. Thank you very much. Děkuji vám. A teď je čas na otázky poslanců. Spravodaj a stínový zpravodajové budou mít dvě minuty na své otázky a prosím, eh, obracejte se konkrétně na jednotlivé řečníky. Odpověď potom tři minuty. Ilmar Hockmark je zpravodaj. Děkuji vám. Děkuji za tyto prezentace. Eh, všichni naši hosté se zabývali tím, jestli univerzální banka je Eh, rizikovější uspořádání než jiné. Mě by zajímalo, co si myslí, eh, jak, sto, jak si stojí univerzální banky versus specializované banky. Podle analýzy ECB z roku 2010 se dospělo k závěru, že rizikovější jsou specializované banky, buď to tedy investiční, anebo retailové. Čili otázka je, jak se na to dívá, na, dívají naši panelisté a jaké důsledky by mohlo mít rozdělení univerzální bank. To znamená, že bychom měli více specializovaných bank, které budou e, e, sice si počínat rizikověji v různých směrech. A jak to bude dál s investičním bankovnictvím? Někteří říkají, že eh, pokud univerzální banky Eh, nebudou také investiční bankami, pak těch investičních bank bude jenom málo a možná, že nebudou ani evropské. Čili eh, jak, eh, jaká systémová rizika z evropského hlediska bude mít toto uspořádání. Děkuji. Takže přejete si, ano, pan Likanen si přeje hned odpovědět. V naší zprávě jsme procházeli všechny možné obchodní modely bank a e, u každého jsme našli problémy. E, my jsme e, v podstatě u každého konkrétního případu to bylo jinak, takže nemáme nějaké univerzální poučení. Za druhé, my jsme nenavrhli rozdělení bank, nýbrž pokud se přek, vklčí eh, určitý práh a je tam riziko větší nestability, tak potom by mohla platit povinnost rozdělení eh, tak, že by tedy eh, byl to stále stejný koncern, ale měl by oddělený kapitál a také tržní financování a také ta tržní expozice by měla být určitým do určité míry omezena. To znamená, že skutečně eh, mohlo by to vše zůstat v univerzálních bankách, není třeba je rozdělovat. Samozřejmě by to mohlo mít dopady, jestliže tady máme eh, významnou vládní garanci, pak určité náklady těchto činnost by pak mohly mít eh, tedy vyšší, vy, větší dopady, no ale samozřejmě je to individuální. Děkuji, profesor Godhard. Eh, rozsah eh, eh, tržního obchodování velice budou záviset na vývoji Evropské kapitálové unie, tedy unie kapitálových trhů. Pokud bude větší, než eh, by odpovídalo těm investičním bankám, tak to znamená, že by se i oni museli růst. Čili toto je limit eh, pro vytvoření této unie. Nevíme, do jaké míry, do jaké velikosti by to mělo jít. Eh, to by mohlo být poněkud obtížné a já souhlasím tady s panem profesorem, že ten hlavním problém byl, byl governance a čím specializovanější, tím větší, eh, tím větší riziko eh, neziskovosti. A já bych k tomu ještě přidal, já si nemyslím, že specializované banky eh, jako takové by byly problematické. Konec konců specializované investiční banky byly už úspěšné v průběhu desítek let. A ten, ta eroze toho systému Glass Eagles, eh, tak to byla spíše eh, spořitelná než investiční banka, nebo depozitní banka než eh, a v podstatě tady dochází k konkurenci. A já se tedy obávám, že za posledních 30-40 let se silně eh, zintensivnila konkurence. Eh, někdy je to eh, růstem tzv. stínových bank, někdy univerzálních bank, ale každopádně schopnost pracovat s přiměřenou marží je nyní oslabená a to znamená, že se musí jít více do rizika. Děkuji. A nyní Jakov von Weizek za SAD stínový zpravodaj. Děkuji vám. Máme zde tři eh, vynikající experty, ale myslím, že eh, mají něco společného. A to, že se domnívají, že problém too big to fail dosud není vyřešen. Samozřejmě zde v místnosti, eh, zejména vzadu, Eh, sedí lidé, kteří eh, říkají, eh, že my máme kapitál a my máme vůli a máme trik, který to tedy vyřeší. Zajímavé je, že oba dva profesoři zveřejnili práce, podle kterých ten bail-in capital nemusí být dokonalou náhradou za reálný kapitál, jak by asi řekl pan eh, profesor Helvig, a nebo za peníze daňových poplatníků, jak by řekl pan profesor Gudard. Pokud by to bylo skutečně tak, že eh, tato ex post provizorní opatření by nebyla dostatečně silná, tak to eh, je sice dobré řešení, ale ne pro Eh, extrémní situace. Takže mě by zajímalo, zda eh, living wills, které jsou také eh, podmíněnými řešeními, jsou vhodnou náhradou strukturálních reform. A abych to zdůraznil, rád bych citoval profesora Goodharda, když říká ve své práci, že s určitou kondicionalitou, jestliže Eh, rozvinuté společnosti eh, přijímají určitou eh, veřejnou garanci, ale zároveň jiné formy regulace, jako strukturální reforma a proticyklické chování, pokud se prokáže, že sta, dokážou stabilizovat banky, eh, mělo by se na ně spolehat více. A proto tedy mám otázku na pana Godharda a pana Helviga. Do jaké míry podle vás Living Will a podobně mohou nahradit strukturální reformy, o kterých hovoří pan profesor Goodhart? Um, might I start by saying that... Já nejdřív chci říci, že u Living Will jsou dva prvky. Je směrnice pro řešení krizových situací bank. A prospěšným jevem v posledních letech byly zátěžové testy. Zátěžové testy nemohou být předpovědí, ale ukážou, zda banky ve zvláštních podmínkách, které jsou slabší než jiné, a to může být eh, vlastně eh, spouštěcí mechanismus pro řešení krizové situace. A velkou obtíží v tomto řešení je, že vlastně nenastává, dokud banka eh, se neocitne ve velmi špatném stavu, a kdy nastávají eh, masivní ztráty. Tedy přesun od bailoutu k bail-inu, tedy nikterak nesnižuje ztráty, ale soustředuje ztráty do malého, na malý počet věřitelů. A pokud to věřitele budou penzijní fondy a pojišťovny, tak dopad na ně bude tak vážný a tak politicky škodlivý, jako by byl na daňové poplatníky. A abychom tedy zabránili tomu, že penzijní fondy a pojišťovny budou nést tyto ztráty a nebudou moci tedy činit takové investice, tak vlastně toto převezme malá populace státních fondů a dalších eh, podobných eh, institucionálních investorů. Ale prozatím dochází k eh, selhání. A pokud by se to stalo nikoli, pokud bude systém oslaben, tak to bude trh, kdy vyschnou vlastně ty cené papíry, které mohou být eh, zachráněny. A to bude znamenat, že všechny ostatní banky buď nebudou připraveny, aby použili záchranné fondy, a dojde k absolutnímu nedostatku a dosta- vznikne tlak na další banky a vlastně celý proces se stane procyklický a riziko bude mnohem větší než eh, u současného systému založeném na bailoutu. A je tu tedy potenciální riziko, že kdyby došlo k systémové krizi, tak eh, ten postup by vlastně umocnil míru nákazy a systémového rizika, než spíše by tomu bránil. Děkuji. Další řečník bude pan Goodhart ve svém vystoupení zmínil, že, že otázka strukturální reformy vystoupí do popředí a my jsme Máme skutečně napjatý časový program. A v další odpovědi vezme v úvahu Kamal z EKR. Možná převezmu tu otázku. Jednu otázku jsem kladl v posledních pěti letech v parlamentu bylo, jak vyřešíme ten problém, když se slučíme, jaké jsou potenciální řešení, abychom zajistili, že jsme se poučili a když ne, už zamezli opakování v té poslední bankovní krizi a nedostatku úvěru. A můžeme si to vyzkoušet na třech eh, vlastně jednoduchých myšlenkách. Jak zamezíme tedy, aby nedocházelo k bailoutu ze strany daňových poplatníků? Může nastat taková situace na trhu, kdy banky se dostanou do úpadku a nedojde vůbec eh, k záchraně, k bailoutu a pokud ne, jaká je mez za saudaňových poplatníků a vlády. Když dojde k úpadku banky, zejména v oblasti retail, víme, že politicky je velmi obtížné, pokud retailoví zákazníci nedostanou hotovost a nebudou moci hradit své účty. Za druhé, tedy pokud budou ředitele odpovědnější za úpadek banky, budou mít větší zájem o to, co mají v rozvaze a mimo rozvahu a budou využívat méně mimo rozvahové nástroje a, a budou chtít více chápat, co mají v rozvaze nástroje, jako je CDO a podobně. Kdyby banky mohly, když banky mohly mít CDO v rozvaze a mohly zaučtovávat eh, příjmy, aniž by se dostatečně zajišťovali proti ztrátám. A potom, když mělo, by došlo k výplatě, tak, tak tam hrozilo, že by výplata přestala 2,8 trilionů. A nedošlo k dodržení tedy příslušných eh, pravidel obezřetnosti v účetnictví. Pokud eh, o tomto hovoříme. Pokud jsou to pouze politické otázky, aby se zdálo, že se něco děje a ne, problém se neřešil, neměli bychom se skutečně soustředovat na zásadní otázky, jako jsou účetní normy, odpovědnost eh, vedení banky a z jakých okolností tedy může nastat bailout. Profesor Helvik. Děkuji. Jak zamezit bailoutům? Odpověď je, že to nejde. Má obava u BRD je, je mnohem zásadnější. A nesouhlasíme, pokud je on bail ale k tomu jsme se ještě nedostali. Pro instituce jako BNP Paribas nebo Deutsche Bank máme problém, že mají systémově významné aktivity v různých jurisdikcích a jsou integrované. To znamená, že dochází k ničení operativní integrity. A toto riziko nemůžeme podstoupit. Pro národně systémové instituce existuje problém poskytování likvidity při řešení krizové situace. Směrnice obs- neobsahuje ani slovo v tomto smyslu. A hovoříme o trojmístných částkách v miliardách a u některých čtyřmístných částkách v miliardách. Takže pokud je o obavy, tak vlády budou zachraňovat tyto banky, než se dostanou do tedy řešení krizové situace. A Tilak tedy nebude zde platit, a nebo se bude popírat problém a centrální banky problém vyřeší mezi tím. Takže ten postup který představuje velké zlepšení, o, pokud je o ty neexistující postupy, které zatím existovaly. Ale stále to není života schopné, pokud je odpovědnost, je to žádoucí a je to také důvod, proč jsme pro větší kapitálovou přiměřenost a u politiky. Tady se připojuji k Charlesovi. Myslím, že třeba říci, že řada nástrojů, které nyní existují, měly svou obdobu před rokem 2008, tedy hybridy a tedy kapitál kategorie 2. A důvodem byl politický vliv a politická moc institucionálních investorů, které převážely oproti vládám, aby tyto, aby tyto banky neskrachovaly. Tedy i když eh, z normativního hlediska nesouhlasím s tím. Děkuji. Dalším řečníkem Sylvie Goulart. naši, když říkám, že naší práci nejsou politické ohledy, v naší zprávě, no, v naší zprávě to bylo potvrzeno a ve zprávě o finanční stabilitě MMF na jaře bylo no, řeč, řeč, že jsme neřešili problém příliš důležitý na to, aby zkrachoval. Tedy implicitní vládní záruky umožňují, aby banky vstupovaly do příliš velkého rizika. Pokud jde o otázku odpovědnosti, to nechci komentovat, ale řada lidí, kteří poskytli důkazy naší skupině, ve složitých institucích vlastně kombinujete dlouholeté vztahy se zákazníky u, obcho, u, u tedy retailových bank a jinou, jiná situace je u obchodních bank. A Finančníci by zde svědčili o tom samém. Silví, děkuji, pane předsedo. Já jsem měl otázku, která není politická, ale která je skutečně politická, nikoli politikářská. Jaká je vaše strategická vize? Když schválíme text komise, kdo bude financovat evropskou ekonomiku. Pan Goodhart zodpověděl na tu otázku, kdo bude financovat evropskou ekonomiku a dojde ke strategické kontrole v Evropě nad těmi, kteří financují evropskou ekonomiku. Či až jednoho dne dojde ke krizi, když nebudeme mít možnosti kontrolovat rozhodnutí, bude přijímáno jinde a dochází k celosvětové strategické výzvě. Já jsem si myslel, že jsme parlamentem, že jsme schválili CRD4, ale někteří lidé v nelegitimních výborech nám říkají, zda jsme compliant nebo ne. A prostě schvalí věci, jako je tílak, a to se objevilo jako houba od té doby, co ty návrhy jsou na stole. Tedy jaký je váš strategický pohled, nikoli pouze technický? Takže profesor Masio. Díky našim hostům, když jsem studoval ekonomiku, tak jsem studoval Goodhartův zákon. A pan Goodhart je tady a mohu se na ně obrátit. Zákon, který říká, že cokoliv děláte ve finančním sektoru, tak se objeví nová, objeví se nový produkt, který obejde no, regulaci v oblasti financí. Jak se díváte na regulaci stínových eh, bankovních struktur a strukturální reforma? Jaké je vaše stanovisko v tomto směru? Myslíte si, že hrozí riziko, když nebudeme dostatečně důslední u stínového bankovnictví se některé aktivity přesunou do tohoto sektoru? A hodně se mluví o Unii kapitálových trhů, a když dojde k další regulaci a ke strukturální reformě bankovnictví, tak se nerozběhne ekonomika, nebudou úvěry. Jaké je vaše vnímání? Jste obecně pro systém zaměřený na banky, anebo na systém opřený o fondy kapitálového trhu? A problém souvisí s makroekonomickým prostředím. A poptávka po úvěrech není dostatečná a nesouvisí to tolik s regulací. Zmínil jste Lehman Brothers. Kon, končím. Nebyla Lehman, banka Lehman Brothers problémem, její provázanost. Co si o tom myslíte? Who's first? Mr. Děkuji. Kdo jako první pan Likanen a potom tak. Ano, první otázka. Strategická vize. Naše vize je, že banka hraje důležitou roli při financování evropské ekonomiky a tak by to mělo zůstat. A z toho důvodu, především co týká těch depozitních bank, ty by měly mít právo i Mm, upisovat. Takže to byl e, náš návrh. To znamená celou škálu různých aktivit, které by měla ta banka dle své úvahy dělat. Jediná oblast, která by se měla oddělit, pokud by šly za určitý limit, strop, eh, tak to by se mělo týkat proprietary trading. Takže banky budou důležitý páteří financování ekonomiky. Za druhé, bylo by užitečné, aby evropská ekonomika, tedy eh, pokud se dále vyvine ta naše unie kapitálových trhů, trhů, tak to bude další zdroj financování, jako i v jiných zemích mimo kontinent. Tak zde, ano, já podporuju tu snahu posílit unii kapitálových trhů, takže kromě bank, tak potom tam budou další zdroje financování v Evropě. Profesor Goodhart. Ano, problém v Evropě eh, eh, je, že příliš jsme eh, soustředěni na banky, příliš mnoho se financuje přes bankovní systém. Musíme rozvíjet diverzitu na kapitálových trzích, kapitálové trhy musí být více jaksi různorodé. A jeden z problémů regulace je, že je v podstatě procyklická, musí být procyklická. A jedno z nebezpečí je, že mm, potom, když mm, přijmeme další další kroky, tak v podstatě e, potom e, zabráníme růstu bank a což může e, být na úkor oživení ekonomiky. Ano, prosím. Kdo bude financovat evropskou ekonomiku? No já bych řekl trhy. No, kromě toho, že do určité míry mm, kapitálová regulace, kterou máme, a to především systém ratingu rizik, tak to je spíše proti půjčování peněz stínové banky. Je třeba udělat rozdíl mezi hedžovými fondy, Eh, má eh, tedy eh, těm, mezi těmi fondy, money market fondy a protože ty money market fondy, to je nebezpečná součást systému, protože money market funds jsou dost náchylné těm ranům na tyto instituce. To jsme zažili v roce 2008 a tak dále. A já Především mám obavy z toho, že eh, pokud je o kapitálové trhy, tak my tomu nerozumíme. A bankovní unie zatím nebyla dokončena vůbec, takže eh, my jsme do toho vložili velkou politickou energii, ale já myslím, že bychom měli být schopni lépe si stanovat priority. Děkuji a další řečník je Filip Lambert teď. Dobré odpoledne, pane předsedo, pane Kudhart. Já nejsem si, jsem vás pochopil, když jste hovořil o tom, jak hodláte eh, eh, eh, abychom tedy se zbavili těch eh, záruk z kapes daňových poplatníků, nebo je to nutné zlo, podle mě. No, pokud ano, je to nezbytné zlo, tak je to normální tedy v tržní ekonomice, že v zásadě zisky spojené s e, tržními společnostmi mm, e, Myslíte si, že všechny ty systémové e, banky by měly být v podstatě e, jaksi v tom daném eh, státě jenom. A my máme Fortis v Belgii a ty měli ve svém účetnictví eh, toxické nástroje za 5 miliard a eh, tam jsme Eh, donutili tuto banku, aby se oddělila, aby oddělila retail a ono to stejně pro ně nešlo tedy získat zpět eh, ty miliardy, takže došlo k inflaci těch toxických produktů, protože jsme umožnili bankům, aby zde mm, vytvořili poptávku. Když je poptávka, tak je nabídka těchto toxických produktů. Děkuji a další řečník je Marko Zany, EFFD. Děkuji, pane předsedo, děkuji řečníkům. Myslím si, že když se hovoří o strukturní reformě bankovnictví v Evropě, tak zde si je třeba položit dvě hlavní otázky, abychom vůbec pochopili, jaké kroky přijmout. První, jak intervenovat, abychom zablokovali morální hazard, do kterého se pouštějí banky. To byla ta první příčina eh, bankovní krize, kterou jsme zažili především v roce 2008. To znamená, Eh, eh, snaha zmaximalizovat zisky jakýmkoliv způsobem, přes jakýkoliv produkt. A druhá otázka, jak můžeme zajistit, aby banky opět začali eh, financovat tak, jak mají financovat reálnou ekonomiku, protože to potřebujeme. Takže já se ptám, jaká je ta struktura podle vás, tedy ideální struktura, abychom skutečně splnili tento cíl. A skutečně věříte, že model univerzální banky je slučitelný eh, s tímto cílem. A pokud jsme přesvědčeni, že pouze když oddělíme eh, tedy proprietary trading od E, činnosti univerzální banky. Pouze takto se nám podaří splnit tento cíl i vzhledem k tomu faktu, že strukturálně všechny banky již v podstatě teď asi poslední dobou opouštějí tento typ činnosti. A další otázka, ta se týká rychle derivátu vzhledem k tomu, že, vy, že tyto představují velké eh, riziko v bank, nemyslíte si, že by bylo vhodné tady v té reformě také stanovit nějakou instituci, oža nějaký nezávislý úřad, jako ve Spojených státech vytvořili v roce 2008, který se bude snažit vyhodnocovat riziko těchto eh, derivátů eh, které figurují v účetnictví hlavních bank evropských. Dobře, první otázka byla na pana profesora Kurharta. Tak prosím, začnu s vámi. takže eh, eh, takže ty dotace těm globálně důležitým bankám, takže ty v podstatě asi eh, budou velice sníženy. Hm, takže jsou zde banky, které asi možná nebudou, ne, ne, ne, se nedostanou přes ten práh a ty tedy potom nebudou takzvaně globálně významné, ano, je vhodné podle mě, aby ty větší banky, které by způsobily případně větší, eh, větší škodu, kdyby eh, zkrachly, tak aby tam ty kapitálové požadavky, požadavky byly eh, striktnější. A dále morální újma. Hmm, to se často příliš často používá, zneužívá a snaha chránit lidi před rizikovou činností a zavést takovou mm, korporátní odpovědnost. Samozřejmě vždycky je s tím spojeno určité riziko. A způsob, jak to vyřešit, je zajistit, že ty eh, pobídky, motivace těch, kteří rozhodují, že budou správně konfigurovány. To znamená podívat se na strukturu odměňování těch vrcholných představitelů bank. Děkuji. Ano. Jenom mám jednu připomínku k tomu, jak eh, zajistit, aby banky financovaly reálnou ekonomiku. Financování reálné ekonomiky, půjčování podnikům mm, začíná být ziskové a proto se to dělá, potom, když je to ziskové. A to nutně neznamená, že by je financovali levně. A samozřejmě tady je velký politický tlak, abychom eh, měli levné úvěry malým středním podnikům. Ale pokud chcete tedy nějak dotovat eh, ty úvěry malým středním podnikům, tak je lepší to udělat přímo, protože jinak, nebo mm, eh, tedy mm, nechat to mimo, ty pobytky mimo banky, ale to by mohlo tedy potom jaksi zavést určité Eh, distorze, narušení trhu. Děkuji, kolega Likenen. Ano, ještě eh, otázka, otázka jedna se týkala banky Fortis. Otázka konkrétní, ke konkrétním bankám, takže ano, my jsme se tím zabývali ve skupině, ale eh, je, není na to čas. Takže některé ty banky rostly příliš rychle a to i díky zárukám ze strany vlád a, a často rostly rychle jak v tom tradingu, nebo i e, to, že půjčovali příliš na hypotékách. Ano, to bylo už se propojeno často. A ty odměňování bankéřů, já souhlasím s panem Goodhartem, to je zásadní. Ale problém je, že pokud máte stejnou banku, která má dvě aktivity, trading, který, to znamená, a tam jsou ti obchodníci velice dobře odměňováni a potom ta klasická komerční banka, tam zase eh, nedostávají stejné odměny, tak tady je velké riziko, že se zhorší kultura v této instituci a máme na to důkazy že ono vůbec těžké je oddělit ty činnosti v rámci stejné banky, ale já souhlasím, dobré řízení, governance a správné režim odměňování, to Eh, omezí riziko. Děkuji. Ano, bohužel nemáme čas na catch the eye, takže možná na konci, úplně na konci, pokud tedy eh, eh, vyšetříme nějaký čas a nyní dám slovo zpravodaji. Děkuji, děkuji. Budu velice stručný poněvadž čas běží a bylo by dobré, abychom na konci měli catch the eye. Ještě jedna věc eh, k těm implicitním dotacím. Já si myslím, že ať to vyhodnocujeme, jak chceme, tak eh, alespoň došlo ke snížení mm, a je, prostřednictvím směrnice, nevím jak až, ale mm, to je těžké říct, eh, protože vždycky tam ty implicitní dotace budou. Ale je důležité vidět další věc a to je, a někteří z hosté se o tom zmínili, investiční banky nebo univerzální banky, eh, tak eh, mají, musí mít, sáhnout po větším bail-in eh, záchraně než ty jenom depozitní banky. A tak, abychom Eh, zachovali eh, tedy kredibilitu toho bail-in, tak eh, samozřejmě tady asi je nebezpečné možná říkat, že retailové banky jsou bezpečnější. A, a ně, samozřejmě často jak si ten bail-in u těch depozitních bank je, hor, je obtížnější než u těch jiných. Ano, bohužel musíme teď se rozloučit s předsedou a teď budu předsedat já až do konce a nyní začneme s druhým panelem řečníku, to budou důsledky různých reform a prosím, eh, dodržte sedm minut přidělených a nemluvte příliš rychle také. Tento panel by měl skončit asi kolem 18.25 až 18.30, takže začneme hned teď. A náš první řečník nyní ve druhém panelu je profesor Marco Pagano, který je předseda poradního výboru eh, a také i radil ESMA a italskému ministerstvu financí. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Moje prezentace stručně se pokusí řešit eh, zásadní otázky ohledně strukturálních bankovních reform. A to za prvé, jaké sociální výhody lze o to očekávat, za druhé, jak bychom měli to konfigurovat eh, a koncipovat a za třetí, jaké jsou možné sociální náklady spojené s vedlejšími účinky pro ekonomický růst či likviditu na trhu. Sociální výhody. Zde, co lze eh, očekávat eh, z toho, že uložíme určité limitace bankám a jejich struktuře, jak jsme již slyšeli od předřečníků, tak první je snížení systémového rizika, eh, které na sebe berou banky, a za druhé snížení i rozsahu těch implicitních záruk těm velkým bankám to podle toho principu too big to fail. Proč lze očekávat tyto dvě výhody? Ze dvou důvodů. Za prvé, Mm, ty tedy strukturální eh, reformy, které chybí, tak samozřejmě eh, to eh, způsobuje tedy ztráty bank, což má dopad na potom půjčování podnikům i domácnostem a potom i dochází ke poklesu cen cených papírů, což má velký dopad na ekonomickou činnost na straně jedné a na, má to vliv na stabilitu celého bankovního systému, protože může dojít tedy k nákaze i k těm zprostředkovatelům. Samozřejmě má to tedy nakažlivý efekt a tudíž to i e, má dopad na stabilitu na trhu. A e, další důvod, proč lze očekávat takovéto výhody, je, že, e, e, že bankovní financování lze tedy financovat těmi křížovými dotacemi mezi banka, v bance, v rámci banky a vlastně když bychom tedy eliminovali tyto křížové dotace, tak potom Eh, eh, samozřejmě eh, ty výhody budou především pro trhy s cenými papíry. A strukturální reformy <clears throat> se týkají především velkých bank, jak bylo řečeno, protože to jsou banky, které <clears throat> jsou nejvíce angažované na trhu s cenými papíry, jsou aktivnější a jsou více propojeny s dalšími finančními zprostředkovateli, to znamená, jejich kolaps by mohl mít systémové důsledky. A toto i nám dokazuje ten fakt, že Zpráva Irsabi eh, za rok 2014 nám říká, že Eh, systémové riziko je propojeno s velikostí banky a s obchodní činností banky a eh, to platí především pro ty tradingové banky více než pro ty depozitní. Takže my se zaměřujeme tady na ty největší banky, eh, to, o to se snaží i tato směrnice a to především ty, které dělají trading a ne ty, které klasicky půjčují. A nyní velice rychle druhý bod a to je Eh, design té strukturální reformy bank. Aby eh, byly splněny cíle, tak strukturální reforma by se měla snažit izolovat eh, to základní bankovní činnost <clears throat> a když se podíváme na hlavní přístup této směrnice, a to je oddělení, separace té činnosti, to znamená i oddělit eh, to na dva subjekty, eh, tak důležitá věc je zajistit, že takovéto oddělení činnosti bude i dostatečně jaksi chráněné, bude dostatečná zeď. Samozřejmě to bude záležet na kvalitě tohoto takzvaného reinfencingu a bude třeba tedy i eh, limitovat Eh, aby tam byly stanoveny určité limity, takzvané metrix podle směrnice, potom je třeba si ujasnit, jaké výjimky zakotvíme pro určité tradingové činnosti, třeba tedy státní dluhopisy a potom jaká je povolená velikost eh, té angažovanosti uvnitř skupiny a mimo skupinu. A samozřejmě čím větší jsou ty limity, výjimky, tak Eh, eh, samozřejmě eh, potom, čím lepší bude tedy ta zeď, tak tím bude efektivnější reforma. A nyní ty náklady, sociální náklady těchto strukturálních reform, o tom se, jsme se již zmínili. Za prvé, růst. Když eh, eh, bankám uvalíme další eh, regulaci, tak potom samozřejmě je otázka, zda budou moci půjčovat firmám a domácnostem a jaká má být rovnováha i zastávajících okolností v EU. Já myslím, že E, to je obava. Ano, za prvé, e, Evropa má příliš mnoho bank, to je jasné, e, to i vyplývá ze zprávy ESRB v tom smyslu, že bankovní sektor dosáhl velikosti, že již nepřispívá pozitivně k ekonomickému růstu. Máme zde několik studií, studií které nám ukazují, že mm, zde již v podstatě není pozitivní vztah mezi finančním vývojem a ekonomickým růstem. Dokonce je to vztah negativní často. A zde tedy důvod asi je, té, že e, většinou e, se půjčuje e, sektoru realit výstavby a spíše než výrobě a takže méně tedy ziskovému a rizikovému sektoru a mm, se půjčuje. Zde máme mm, bankovní problémy, které především jsou způsobeny těmi velkými bankami a to by se mělo vyřešit tím oddělením činnosti podle směrnice. A máme zde 20 největších bank v Evropské unii a eh, v podstatě Eh, ty představují gro bankovního systému a eh, nyní v roce 2012 v podstatě je, eh, tvoří stejný podíl HDP jako v roce 1996 a mm, takže v podstatě především do těch 20 velkých bank, které rostly. A závěrem mm, likvidita na trhu. Jak již bylo řečeno, jsou zde obavy, že eh, strukturální reforma bank může mít své náklady a že to eh, bude eh, vést tomu, že ty banky tedy budou tedy vlastně přenášet tu cenu na své služby, ale pokud jde o likviditu na trhu, evropský návrh proprietary trading v podstatě umožňuje market making za určitých podmínek, podmínek a za druhé, kdyby banky, tedy především ty velké banky, měly snížit eh, tedy market making, činnost market making, tak v podstatě to eh, je nahradí jiní poskytovatel likvidity na trhu a ti nebudou tak eh, mm, schopni tedy se chránit a nebudou tam takové ty garance jako u těch velkých bank. A v podstatě tím, kdyby banky tedy nahradily jiné subjekty, tak tomu by mohlo dojít i kvůli fragmentaci trhu OTC nyní a, a nakonec, kdybychom dospěli k závěru, že e, tržní likvidita by se měla dotovat z nějakých důvodů, protože zde je nedostatečná e, dodáv, e, nabídka na trhu, tak zde je třeba nalézt efektivnější způsoby, aby se to dělalo nepřímo, to znamená tím cross-subsidizing, tou křížovou dotací v bankách a zde Eh, eh, tato implicitní dotace v podstatě ale by mohla mít sociálně škodlivé důsledky, protože by se zvýšilo systémové riziko a je zde potenciál, že eh, ve finále za to zase platí daňový poplatníci. Děkuji za pozornost. Ano, děkuji profesore Pagano. Na naší druhou řečnití je Pavlína Převozka, vrchní analytička ve Finance Watch a vzhledem k času vám hned dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě ctí, jakožto zástupkyně Finance Watch, se účastnit slyšení o strukturální reformě bankovnictví. Vzhledem k omezení času se soustředím na dopady efektivní strukturální reformy z hlediska finančních institucí. Pokud bychom měl říct tři věci, bylo by to, že za prvé, efektivní strukturální reforma bank má za cíl řešit systémové riziko má větší makrokemické zaměření a doplňuje mikroobezřetnostní režimy, pro, jakož jsou kapitálová přiměřenost a řešení bankovních krizí. To jsou dva reži, režimy, které přirozeně musí řešit eh, některá systémová rizika. Za druhé, hlavní riziko strukturální reformy je riziko nákazy, tedy přelévání rizika z obchodních aktivit do základních bankovních aktivit, eh, přijímání vkladu a výplata prostředků. A v neposlední řadě strukturální reforma má za cíl řešit eh, ohrožení obchodního modelu too big to fail a neměla by ohrozit malé a střední univerzální banky. Právě naopak má odstranit narušení trhu. Než se pustím do podrobností efektivní reformy a jejich dopadů, dovolte mi hovořit nejdříve o takzvaném regulačním paradoxu. Banky potřebují stále více kapitálu kategorie 1, aby byly schopny čelit nárazům trhu. Avšak v pozitivní situaci neexistuje rozumná výše kapitálu ex ante, která by chránila tyto banky před úpadkem. To, toto vyplývá z, z brilantních studií Adriana Blandel, Vignala Poatkins a Caroline Rule z OECD. Pro názoru Finance Watch efektivní strukturální reforma bude izolovat kritické bankovní funkce, přijímání vkladu a výplata před pře, přehnaným rizikem, které pramení z extenzivního obchodování. V roce 2008 hrozil rozpad společnosti. Proč? Protože Finance Watch souhlasí se, se zprávou na vysoké úrovni v tomto směru a neodlišuje tvorbu trhu a vlastního obchodování, protože obě strategie znamenají, že třeba mít dostatek obchodních aktiv. Efektivní refra umožní oddělené aktivity, aby byly ve stejné skupině a umožní synergii, ale reforma bude potřebovat dostatečné oddělení obou součástí banky, aby pokryly ztráty. Efektivní reforma by měla stanovit jasná pravidla ex ante a minimalizovat bezprostřední rozhodovací pravomoci, posílit důvěru a transparentnost. A reforma má další dopady. Za prvé se musí soustředovat zejména na dopad jednotlivých institucí v bankovním sektoru soustředují se na soukromé náklady a celkové dopady často nejsou započteny. Chci řešit eh, také údajné negativní dopady, které jsou často zmiňovány. Oddělení aktivit kontinentální univerzální model banky by byl ohrožen. Musím začít popisem a řádové úspory by se také tedy vypařily Evropský bankovní systém je nejen veliký, ale také vysoce koncentrovaný. A bankovní data ukazují, že je jasná, jasný rozdíl mezi 20 největšími bankami a zbytkem sektoru. A to také ukazuje, nakolik je obchodní model to be to fel zranitelný. Neovlivňuje negativně malé a střední banky, které jsou mimo rozsah tohoto modelu. Pokud je o diverzifikaci, měly by mít užitek tyto banky z různých obchodních modelů. A banky, které jsou samostatně zdravé, se mohou jevit jako nestabilní, protože jsou vystaveny společným rizikům. Tudíž diverzifikované univerzální banky jsou více vzájemně propojené a vytváří větší riziko společného bankovního úpadku zdravý makroobezřetnostní rámec by měl řešit takové riziko a dohled v tomto směru selhává. Kromě toho obchodní entity by měly být v bankovní skupině diverzifikovaným zdrojem příjmů a implicitní dotace tohoto obchodování by měly zmizet. A řádové úspory přinášejí smíšené výsledky. Například nedávné výzkumy ukazují, že vyřené dotace jsou započteny a následně řádu, ekonomie řádu mizí. Služby budou dražší pro klienty a obchodní entity se mohou také stáhnout z trhu. Když řešíme tuto argumentaci, jsem vždy v pokušení změnit, jak investiční banky ve Spojených státech se roz, rozkvetly po přijetí zákona Glass-Steagall. Kromě toho došlo také k oddělení eh, retailové bankovnictví. Hlavním zdrojem financování by byly kapitálové trhy a v takovém případě by došlo ke přecenění těchto aktivit. Avšak je otázka, zda toto je v souladu s finanční stabilitou. Závěrem Skutečnost, že hovoříme o tom, jak realizovat strukturální reformu a ne zda ji realizovat, ukazuje, že členové ekonu uznali, že třeba reformovat. To je velmi pozitivní, ale reforma musí být smysluplná a musí vytvořit, přinést kýžené změny. Pokud Prahy jsou příliš nízké, eh, vymezení nevýznamné, tak to, nebude, tak to nepřinese tedy dostatečnou jistotu. Děkuji, paní Převozko. Omlouváme se, že to musíme tak uspěchat, ale hned dám slovo dalšímu řečníkovi, Jano Krema, vedoucí regulačního autoru banky BBVA. Jsme velmi vděční panu Krémovi, protože souhlasil s pozdním pozváním, aby nahradil jiného řečníka, který se stáhnul. A je to také jediný člen panelu, který pracuje pro venku, Velkou univerzální banku. Pane Kremo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru Econ, hosté. Děkuji vám za vaše laskavě, laskavé pozvání a těší mne, je mě ctí, že mohu eh, vám pohořit. A to eh, nejenom tedy za svoji instituci, což je velká investiční banka ve Španělsku, ale také za bankovní asociaci. Já bych se měl pokusit vysvětlit, proč návrh komise je zbytečný a nespravedlivý, neoprávněný. Zaprvé budu hovořit o reformní agendě, za druhé o roli univerzální bankce a o mm, dopadu na mikroúrovni. Eh, zaprvé bych chtěl eh, zdůraznit, eh, kolik opatření se už přijalo ze strany regulátorů v úsilí posílit bankovní systém. Máme zde už více než 40 iniciativ, zejména kapitál, eh, kapitál leverage a tak dále. To všechno, je to celkem 40 různých dokumentů právní povahy od 2008. Navíc eh, eh, byly přijaty globální iniciativy o posílení rizikového rámce derivátů a dalších rámců. Kromě toho Eh, jsou zde minimální požadavky pro celou, celkovou absorční eh, kapacitu u eh, přeshraničních záležitostí. To by samo o sobě už stačilo vyřešit ten problém too big to fail. Jestliže máme mít nyní společného jednoho supervizora pro euro, eurozónu, tak to je velký Eh, posun a posílení dozoru. Za druhé, dovolte pár slov o univerzálních bankách. Univerzální bankovnictví je síla evropského bankovního systému. Provedený výzkum ze strany ECB ukázal, že diversifikace příjmů, které to vede, zlepšuje pozici velkých univerzálních bank a mohou lépe podporovat své korporátní a eh, podniky a malé střední podniky. Univerzální banky se tady stávají základním prvkem rozvoje Evropské unie. Model univerzálních bank se prokázal jako nejodolnější eh, v současné ekonomické krizi, nedávné ekonomické krizi. Jak říká MMF, to, že mnoho menších bank potřebovalo zachraňovat, E, ukazuje se, že zmenšit velikost bank není všelek. Připomeňme, že univerzální banky poskytují služby nejenom retailovým podnikům, malým a středním podnikům, ale jsou důležité také pro evropské finanční trhy. Kromě toho, jak poukazuje ECB ve svém stanovisku k návrhu komise, je zásadní, aby zůstaly tržní aktivity, tak, aby se zvýšily, zvýšila eh, likvidita trhu, likvidita eh, aktiv a odolnost na tržní šoky. Eh, je to také důležité pro finanční stabilitu, poněvadž je to důležité pro měnovou politiku a financování ekonomiky. Nicméně původní návrh by negativně ovlivnil chuť eh, univerzálních bank pouštět se do eh, takzvaných trž, eh, trh, trhotvorných aktivit. A to zhorší možnosti financování. Také by to podchopalo unii kapitálových trhů, což je alternativa pro malé střední podniky. To znamená, že to není v souladu eh, s evropskými cíly jako pro růst a zaměstnanost. Než eh, přejdu k závěrům, zdůraznil bych některé konkrétní dopady, eh, které, kterým povede separace. Tak především to bude znamenat větší náklady na financování. Studie z roku 2014 Eh, tyto náklady odhaduje eh, o 2,2 vyšší v důsledku této regulace. Eh, separace sama o sobě nevyřeší problém too big to fear a důsledky povinného rozdělení bude koncentrace klientských služeb ve do rukou malého počtu velkých nebo větších tržních hráčů. Silnější konkurence institucí mimo EU a redukce likvidity na evropském finančním trhu budou další důsledky. Navíc eh, zvážíme-li konkrétní eh, požadavky pro malé střední podniky a retailové klienty, bude omezena schopnost nabízet produkty a bránit se proti rizikům. Navíc náklady financování eh, té eh, centrální eh, úvěrové instituce také zhoršily likviditu finančních trhů. Čili na závěr si myslím, že by bylo třeba eh, řádně zvýšit eh, současný eh, dozorový rámec a bylo by třeba, aby veškeré novinky byly v souladu s deklarovanými cíly Komise pro růst a zaměstnanost. A to samozřejmě souvisí také s kapitolou Unii v EU. Děkuji vám. To je nejzajímavější bylo, jak se e, tváří na to, co říkáte e, vaši sousedé. Takže teď dáme slovo panu Darku Vautesovi, který je e, předseda bankovního výboru, aby nám k tomu také ještě něco řekl. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, děkuji vám všem za pozvání, za tuto příležitost. Jsme velice rádi, že i malé banky se mohou zúčastnit debaty o tom, jak jakou činnost na finančních trzích, jakou obchodní činnost Eh, mají eh, banky provádět, aby sloužily svým klientům. My jsme malou retailovou bankou, která se specializuje na eh, finanční služby malým středním podnikům a OSVČ. My se zaměřujeme na transakce na finančních trzích. Naše obchodní činnosti jsou velice sice omezené, ale existují. Ano, existují. Dovolte pár příkladů. Jako banka pro malé střední podniky pomáháme klientům v mezinárodním, mezinárodním mezinárodních financích, například mm, nějaká nějaký malý podnik dostane fakturu v amerických dolarech, splatnost 6 měsíců a chtějí zafixovat e, kurz, když v mm, v tomto okamžiku, takže samozřejmě my e, potom e, hedžujeme naši pozici vůči protistraně. A jsme velice aktivní tedy v této činnosti, pomáháme malým středním podnikům, tedy reálné ekonomice, ale nikdy nemáme otevřené pozice. Takže ten argument, že strukturální reformy eh, zabrání bankám, aby eh, sloužili nadále klientům, tak já se to nemyslím. Samozřejmě máme hm, i některé menší pozice z pragmatických důvodů a když se dostaneme na určitý limit, tak jdeme na trh a eh, vypořádáme všechny ty hedžové eh, transakce. Samozřejmě to znamená, že eh, naše forexové služby v podstatě mají tedy určité cíle, které musí realizovat na finančních trzích pokud skutečně chceme systematicky hedžovat, chránit naši pozici, eh, která vyplývá z transakcí našich klientů, tak potřebujeme likvidní trhy, to znamená jiné hráče na trhu, tedy ty větší, kteří budou poskytovat likviditu, eh, eh, tedy takové market maker potřebujeme. I když je těžké tedy oddělit likviditu typu market making, která bude vyplývat z proprietary trading, tak mm, to lze udělat, podle mě. A zde je návrh, <clears throat> aby e, orgány dohledu e, samozřejmě uvalovaly určité limity, dejme tomu, ano, ale nezapomínejme, že e, činnost market making, tedy poskytování likvidity, tak to má svůj původ právě v poptávce na trhu a poptávka od klientů kteří chtějí hedžovat své pozice, chránit své pozice. A když vy organizujete tuto činnost, market making, tímto způsobem, tak to je možné, ale znamená to, že eh, poskytování likvidity mm, potom mm, nebude mít žádné cíle, pokud jde o variabilní odměňování a e, samozřejmě e, bude se především i primární cíle sloužit klientům, kteří poptávají likviditu a určitě možnost, jak to zorganizovat. A z pohledu tedy aktiv pasiv a jejich řízení, tak každá banka je aktivní tedy v obchodování, v tradingu. Klíčovou funkcí banky je měnit depozita do e, úvěru, do půjček samozřejmě, ale každá banka potřebuje takový nárazník likvidity a my proto kupujeme likvidní aktiva na finančních trzích a prodáváme likvidní aktiva na finančních trzích. Je to v každé bance, tak to je. Tak to funguje. A my kupujeme deriváty, úrokové deriváty a ty používáme pro hedging eh, rizik, rizik spojených s aktivy a mm, našich klientů. Takže tím, že kupujeme deriváty, kupujeme likvidní aktiva na finančních trzích, to je fakt, to bude vždycky e, v každé komerční bance. Ale tento fakt e, samozřejmě nemůže být alibi pro to, abychom e, tedy obchodovali na všech trzích. Filozofie banky Fanbreda je, že samozřejmě my si dáváme pozor na eh, volatilitu finančních trzích, to znamená, banka nepřímo transformuje eh, depozita na finančním trhu. Ne tedy depozita klienta, ale majetek banky. A potom, když je to majetek banky, tak pro proprietary trading musí být povolen. A hm, samozřejmě musíme mít dostatečný buffer, nárazník, abychom mohli absorbovat případné ztráty eh, a mm, musí to být zdravé, finančně zdravé. A pokud jde o e, mm, aktiva a mm, my tedy neinvestujeme, abychom e, expandovali naši komerční činnost e, a my tedy, když máme přebytečnou ekvitu, tak samozřejmě se obratíme na naše akcionáře a ti rozhodnou, kam chtějí, aby se náš majetek investoval. A proprietary trading znamená, že inteligentní lidé tedy na sebe budou přijímat otevřené pozice na finančních trzích a na tom se bude vydělávat. Může to být nebezpečné, pokud se to financuje depozity klientů anebo dokonce ze majetku banky, která bude, který bude potom sloužit jako zdravý nárazník. E, samozřejmě mm, my potřebujeme likviditu a v minulosti jsme viděli, že velké zisky z tradingu mohou mm, křížově dotovat naši komerční činnost, tedy činnost komerčního bankovnictví a e, samozřejmě je zde riziko potom, že se podkopají rovné podmínky. Já jsem bankéř. Tradiční bankovní činnost, to znamená převádět e, depozita klientů do úvěru, to přece je ta hodnota pro společnost. Tato činnost znamená určité transakce na finančních trzích. Tato činnost znamená i určité obchodovací pozice. A řízení eh, našeho portfolia, hedging pozic, eh, eh, který vyplývá tedy ze služeb pro malé střední podniky a obchodování s komoditami, to je nutné. Bankovní reforma musí dělat rozdíl mezi těmito činnosti a proprietary trading, proper trading a eh, je třeba, abychom eh, vytvořili rovné podmínky ve bankovních službách. O to tady v té reformě musí jít. Děkuji, děkuji, pane Bautersi. A nyní mohou členové výboru krást otázky členům panelu a panelu a každý zpravodaj tady a každý stínový. Všichni budou mít jednu minutu na otázku a měli by specifikovat, kterému členovi panelu ji uh, uh, dávají a potom ten bude mít dvě minuty na odpověď a dalších deset minut ještě budeme mít od tlumočníků navíc. A, takže jak, já doufám, že chápete, zpravodaj a stínový mají minutu každý a já bych chtěl, abychom měli i trochu catch the eye, aspoň aby i ostatní se mohli zapojit do diskuze. Takže začneme se zpravodajem Konem Heckmarkem. Tak, prosím, já budu velice stručný. Děkuji. Zdá se. Tak, eh, eh, zdá se, že to chápeme tak, že eh, velkým rizikem je specializované bankovnictví, to se také říká ve zprávě ECB a v podstatě to zaznělo i v prvním panelu. E, já se tam nyní druhého panelu. Souhlasíte s tím, že největší e, rizika jsou v retailu versus e, reality? A jak si myslíte, že bude ovlivněná likvidita, jestliže se to oddělí Eh, od eh, retailového bankovnictví. Mm, myslím, že tady je eh, široký konsensus, že je to něco, co by mělo být odděleno. No ano, je to pro všechny panelisty. Tak prosím velmi krátké odpovědi. Zleva doprava? Yes, um, I do agree that uh, um, um, ano, já plně souhlasím, že eh, půjčování do realit eh, na eh, výstavbu domu, nákup domu, že to bylo klíčovým determinantem průběhu krize. A nejenom v této krizi, ale také v krizích minulých. Já nicméně nesouhlasím se skutečností, že to poukazuje na skutečnost, že problém by byl pouze u bank, které poskytovaly eh, kapitál pro, do nemovitostí. Protože eh, k důležitým faktorem byla eh, přebalení té krize z nemovitostní a rozprostření v celém finančním systému prostřednictvím derivátů. Čili ty dvě věci, eh, to znamená financování nákupu nemovitostí a eh, trh s cenými papíry, to spolu souvisí, protože právě tato sekuritizace výrazně eh, zvýšila rizika. Pokud se týče market making, já už jsem řekl, že kdykoliv je řeč o nebezpečí eh, nedostatečné likvidity vyplývající ze separace, eh, hovoříme také o tom, že likviditu poskytují nejenom banky, ale také hedge fondy a vysokoobrátkové obchody. A zejména zprostředkovatele říkají, že eh, mají určitou pozici a oni také de facto poskytují likviditu finančním trhům. Měli bychom vzít v úvahu to, že jakmile ty největší banky eh, nebudou mít tak dobrou pozici v poskytování likvidity, možná to převezmou jiní zprostředkovatelé. Děkuji. Eh, vy jste tedy vyčerpal celý čas. Chcete eh, další kolegové, chtějí se vyjádřit? Ano, tak prosím stručně. Eh, k těm eh, specializovaným bankám si říci, pokud máme tady problém v retailovém bankovnictví a v hypotékách, tak problém je tady ten, že oni by nepůjčovali tolik, kdybychom tady měli dostatečně velké banky a sekuritizaci. Pan profesor eh, řekl, že eh, přešel tři velké banky ve Spojený, Spojeném království, ale tato současná krize, tato poslední krize byla velice odlišná. A bylo to dáno špatný, špatnou cenotvorbou. Eh, moje velice krátká odpověď, co se týče specializovaného více versus diverzifikovaného Eh, bankovnictví, myslíme si, že diversifikace je klíčem k redukci rizik. Pokud se týče market makingu, tak to je, myslím, zásadní věc a eh, a to je důležité pro eh, vládní bondy, poněvadž záleží na likviditě. Dále já si myslím, že systém rigoroznějšího dohledu je lepší nástroj než technická separace. Já bych z hlediska financování ekonomiky dodal to, že je pravda, že asymetrie informací je jedním z hlavních příčin financování malých středních podniků a velkých korporací specializované banky, které mají se svými zákazníky velice úzké vztahy, tak ti mají největší šanci eh, zmenšit tu asymetrii a také mají lepší ekonomiku eh, rizika versus návratnosti. Děkuji vám. Jakub von eh, Weizsäcker a prosil bych ho a další stínové zpravodaje, aby eh, dali, mm, tedy dodrželi svoji jednu minutu a také, aby byla taková, aby odpověď se došla dvou minut. Otázka na profesora Pagana. Hovořil o zprávě o eh, pro systémovou eh, úřad pro systém, posuzování systémových rizik. Hovořil o sociálních nákladech, které eh, rostou z velikosti a také eh, s eh, obratem spíše k jiným než půjčovním aktivitám. A moje jako konkrétní otázka je, doporučil byste, aby tento parametr půjčky k e, celkovým aktivům by se měl používat, e, když chceme e, dělat tedy strukturální reformu u tedy bank, které mají být separovány. Moje slušná odpověď je ano, to by mohl být užitečný parametr, ovšem spolu s jinými nejspíš. A abych dal úplnou odpověď, nemůžeme dovolit, aby další parametry, podobné parametry, jako jsou, tam máme tady jiné aktivity, nejenom trading, máme také půjčování a tak dále, ale také ty jiné aktivity by tam mohly dávat roli. Čili já říkám podmíněně ano. Děkuji. Pan Kamal za ECR tady ovšem už není je někdo tady jiný za pana Kamala? Není. Takže Alde Silvi Gulár. Stručná otázka. Jakou máte strategickou vizi? Jak eh, nezávisle financovat eurozónu a EU. Myslíte si, že by to mělo být prostřednictvím strukturální reformy, lepším dohledem nebo něčím jiným, eh, role eh, SAB, čili jak na to? A takže já bych se ráda zeptala Finance Watch. Thank you very much. Um, I would say that Děkuji vám. Pokud chceme financovat reálnou ekonomiku, potřebujeme finanční stabilitu a mm, potřebujeme mít pod kontrolou systémová rizika. Jak jsem řekla úvodem, systémová rizika, které vyplývají z nadměrného obchodování, zejména z deriváty, je pro ekonomiku katastrofou. My nechceme další krize. A když se vrátím tedy eh, k profesoru Goodhardovi, pokud vidíme eh, trend eh, růstu HDP, tak Velká Británie ztrátila násobek HDP. Čili já myslím, že finanční stabilita by měla být skutečně naším eh, cílem a součástí je eh, zaměření bank na mm, reálnou ekonomiku. Fabio má si otázka na pana Pagana. Už tady byla zmíněna ta zpráva. Vy jste řekl, že e, e, instituce, které berou vklady, si klidně mohou půjčovat eh, si klidně mohou půjčovat eh, nebo můžou jít do různých eh, kapitálových produktů. Myslíte si, že toto by mohlo vést k velkému nárůstu nákladu na financování pro malé a střední podniky a navíc, jak je to relevantní? na pana Pagána otázka. Já bych řekl, že finanční toky z velkých ekosystémů do malé střední podniky tak tomu stojí v cestě další eh, velký hráč na trhu, a to jsou vlády. Jedním z klíčů k eh, reaktivizaci, reaktivizaci půjčování zejména firmám by bylo, aby eh, vlády jaksi zmenšily svůj, svůj podíl na trhu jakožto klienti. Děkuji za eh, zelené eh, pan Filip Lambert. Otázka eh, na pana Klemo. Chtěl bych vám poděkovat, protože asi hm, sledujeme stejný cíl. To je úspora energie a energetická účinnost. Čili já myslím, že jste nám poradil, ať přestaneme pracovat na této iniciativě a věnujeme energii jinam. Vy jste hovořil o záchraně ekonomiky, což myslím, že je dobrý, dobrá rada pro bankovní sektor. To možná, kdybych vám lépe naslouchali, asi bychom se vyhli velké katastrofy z roku 2008 způsobené špatným politickým rozhodováním váš soused řekl, že je možné nabízet všechny eh, druhy služeb eh, zákazníkům a eh, nakonec pomocí specializovaných institucí se zbavit rizik. Jestliže to funguje pro Van Breda, proč ne mm, pro vás? Jestliže můžete vyvíjet činnosti Eh, s dotovanými náklady. Já bych byl tady proto, aby si každý za, klient zaplatil své vlastní náklady a ne, aby tam byly nějaké dotace. Eh, co je na to? Eh, je to otázka velmi složitá, zajímavá. Já nemám řádnou řádnou odpověď. Já tady mohl nabídnout jenom takové úlomky řešení pro ekonomiku, reální ekonomiku, no, eh, eh, hedging proti rizikům finanční eh, instituce, to je složité, stejně jako i aktivity, čili není to jenom o půjčování, ale zase pro malé střední podniky eh, je důležité, aby měli stálý zisk, ne příliš příliš proměnlivý. Čili všechny transakce, eh, například no, eh, k tomu patří eh, směrný kurz euro-dolar. Některé naopak exportují do Mexika, protože třeba rizika mexického pesa proti těm se nemůžete postit v Evropě. Takže Čili jak, jak pomoci tedy malým středním podnikům, které eh, expozují právě tam. Eh, bylo by dobré, kdybychom měli tedy dvě různé bankovní eh, unie, které budou poskytovat různé typy produktů. Čili já jsem možná odpověděl částečně na tu složitou otázku. A efektivita by tam byla pro koho? No, pro daňového poplatníka také, poněvadž se snažíme tady eh, podpořit ekonomiku hlavně. Eh, děkuji. A ještě poslední stínový zpravodaj za FDD, Marko Sani. Děkuji. Já na profesora Pagána mám otázku k derivátům. Eh, takže eh, teď se provádí strukturální reforma a myslíte si, že je důležité tam vložit nějaký nástroj, jak vyhodno, nezávislý nástroj, jak vyhodnocovat eh, riziko derivátů k portfoliu těch největších bank, tak jak to udělali v roce 2008 v USA. A druhá otázka, pořád, jak vidíte roli crowdfunding v budoucnosti, crowdfunding jako eh, budoucí nástroj financování a jako nástroj diverzifikace rizik, úvěrových rizik pro banky, tedy jak vlastně eh, od, odklonit riziko od bank směrem k tomuto novému nástroji. Děkuji. In the interest of time, let me... V zájmu dodržení času eh, se zmíním jenom o derivátech. Je pravda, že největší a nejrizikovější pozice zdaleka eh, z hlediska velkých bank pramení z trhu z deriváty a je velmi obtížné toto riziko odhadnout, ale to riziko je značné. A jeden z klíčových důvodů, proč velké banky jsou schopny eh, zaujmout tyto pozice a jsou k tomu motivovány, je právě to, že instituce, se kterými obchodují, je vnímají jako bezpečnější než jiní potenciální emitenti. A právě proto, že mají statut too big to fail. Takže svým způsobem je možné tento očekávat, že tento problém nebude tak zásadní, pokud záruky pro too big to fail nebudou využity bankami, které e, sází na, na trh z deriváty, když jim budou pomáhat banky, které jsou právě too big to fail. Můžu doplnit jednu věc. Je tu také regulační rámec, který nutí banky, aby šly skrz CCP. A jsou tu metody pro zmírnění rizika které na sebe bere tedy bankovní systém. Děkuji, kolegové. Díky vaší disciplinovosti máme jednu otázku pro CatchDI, pak dám slovo Gunaru Hekmarkovi a kolega Lange žádal o CatchDI, ale bohužel je pryč. Nina Gill Dávám vám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ve skutečnosti jsem se chtěl zúčastnit první části. Profesore Helvigo, já jsem zpravodajkou pro fondy peněžního trhu. Vy jste byl velmi kritický pro tyto fondy, vůči těmto fondům. A jak nalézt rovnováhu, jak řešit tyto obavy? A asi víte, že FCC podnikla zásadní reformu v červenci. A jaký je váš názor na tyto reformy? Ale já jsem byla velmi znepokojena, když jsem si minulý týden přečetla ve Financial Times eh, na titulní stránce, že ty největší fondy SINAF jako důsledek reform peněžního trhu eh, uvažují, že vytvoří tedy čistě soukromé fondy peněžního trhu, které budou mimo pravomoci regulátora, jak amerického, tak evropského. A profesor Goodhart říká, že problémem, respektive pozitivní věcí finančního sektoru je, že jsou velmi novátorští a snaží se působit vždy mimo rámec regulace. Tedy jaké riziko zde spatřujete pro stínové bankovnictví? a zejména pro celý evropský bankovní sektor jako takový. Díky, Nino. Myslím, že krok eh, STC je správným směrem, ale neměli bychom se plést. Tyto fondy jsou také náchylné ranům. Eh, stabilní fondy z čistých aktiv jsou vlastně zranitelnější a prolomení tedy té meze znamená, že investoři se mohou vzájemně koordinovat. A jakýkoliv fond, který je otevřený a investuje do aktiv, která nejsou bezprostředně likvidní, je vystaven ranům, útokům a máme ty otevřené realitní fondy, podobné jako fondy peněžního trhu a to, sami, to samo o sobě představuje systémové riziko. Obava u amerického systému v tomto kontextu je, že Komise pro cené papíry, která má na starosti tyto věci, zvažuje ochranu investorů a ne systému. A to funguje velmi odlišně. A orientace je zcela jiná oproti bankovnímu dohledu. A to je důvod, proč tak dlouho otáleli v této věci. Děkuji, pane Helbigu. Než dám slovo zpět Gunaru Hekmarkovi, pro závěr chci poděkovat tlumočníkům, kteří zde jsou o deset minut déle. A nyní tedy děkuji všem Gunnar Hekmarku. Díky všem řečníkům dnes večer. Bylo to různorodé a zajímavé. Ani Gunare, závěr, prosím. Děkuji. A já bych chtěl také opětovat tato poděkování. Ty prezentace byly velmi kvalitní, velmi dobře připravené pro nás. Velmi pozitivní věc. Nepokusím se o nějaký větší závěr, protože hrozí, že budeme mít odlišné názory. A blíží se Vánoce a chci, abychom působili jednotněji, ale vyskytují se otazníky, o kterých musíme dále jednat. A v první řadě samozřejmě, co nastane, když jako vkladatele budeme více závislí na specializovaných bankách. A co se stane s postupem bail-in? Za druhé, co nastane s tvorbou likvidity, když bude více specializovaných bank? Řada kolegů velmi to často srovnává se Spojenými státy, kde bankovní struktura je oproti Evropě důsledkem více než stoletého vývoje. Jak to bude s likviditou a její tvorbou? A jak to bude se systémovým rizikem, když budeme více záviset na, ty, na těch specializovaných bankách? Když se podíváme zpět k tomu, co jsme vyrozuměli a co zaznělo také z panelu, tu jsou otázky a možná bych o nich neměl nyní mluvit, ale myslím, že je to důležité, protože náš společný cíl bylo vytvoření co nejstabilnějšího rámce a je to takový eh, dynamický paradox. Stabilní, rámek, stabilní rámec, ale dynamičtí aktéři. Chci poděkovat kolegům ještě jednou, a samozřejmě našim hostům a také předsedovi. A také poděkujte předcházejícímu předsedovi, který zde byl. Děkuji mnohokrát.